Dear colleagues, we will start. Eh, vážení kolegové, zahájíme dnešní zasedání. Prosím, eh, zaujměte svá místa. Mnozí z členů výboru, a když jsou ve Spojených státech, a máme tam tedy velkou misi, včetně předsedy pana Laví, proto ho dnes nyní nahradím na předsednickém křesle. A to je tedy také důvod, který jsem vám chtěl oznámit, abyste eh, znali tedy absent, důvod absence našich kolegů eminentních. Tak, za prvé přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné výhrady, přijmeme pořad jednání bez změny. Žádné eh, výhrady nevidím, takže je pořad jednání přijat. Druhý bod to je sdělení předsedy. Za prvé naše další zasedání ve výboru. Další zasedání se bude konat 26. března a pouze dopoledne. Odpoledne tedy nebudeme mít zasedání. Měli jsme to připravené jako rezervu, ale odpolední zasedání bylo zrušeno. Také jsme se rozhodli, že se sejdeme společně s Agri ohledně klonování. A v rámci tématu eh, klonování Envy a Agri spolupracují podle eh, článku 55 jednacího řádu Evropského parlamentu naše společné další zasedání, kde se bude diskutovat o návrhu zprávy mezi oběma výbory. A toto zasedání se bude konat 16. dubna, to je ve čtvrtek, od 11 do 12.30. To je tedy 16. dubna, kdy se bude konat naše společné zasedání s Agri. Mám další sdělení, kterým je informace, že tlumočení dnešního zasedání je k dispozici ve 22 jazycích, eh, kromě estonštiny a Eh, galštiny. Jako další informaci mám pro vás to, eh, že eh, Materiály ke schůzi jsou k dispozici jako obvykle elektronicky a naše zasedání je webstreamováno. Bod číslo 3 na pořadu jednání to je zpráva nebo informace o probíhajících institucionálních jednáních o změně směrnice o jakosti paliv a směrnice o vyžování energie z obnovitelných zdrojů. Hovořilo se tedy o změně směrnice o jakosti paliv a o využívání energie. To jsou dvě směrnice. První trialog se konal v úterý 10. března ve Štrasburku. Delegace parlamentu, rady a komise měly výměnu eh, názorů, vysvětlili si svá stanoviska a konkrétně se zaměřovali na hlavní politická témata jako faktory ILUK na emise skleníkových plynů, jak, je, jak se mají vypočítávat a jak se e, o nich mají podávat e, zprávy, jak se mají registrovat, zastropování Eh, příspěvku nebo příspěvku biopaliv první generace do energetických cílů obnovitelných zdrojů a také vytvoření cíle pro eh, pokročila eh, biopaliva. Všechny instituce zdůrazňovaly, že zapotřebí jedna s otevřenou myslí a máme málo času. Druhý trialog je plánován na úterý 24. března. Můžeme postoupit dál. Naším dalším bodem je monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení EU číslo 525 lomeno 2013. Eh, rada a její stanovisko odpovídá tomu, co bylo na eh, trialozích a my doporučujeme, abychom bez dalších pozměňovacích návrhů tedy toto přijali ve výboru. Eh, jaký máme harmonogram? Ve výboru Envy se bude hlasovat 26. března a na plenárním zasedání pravděpodobně na druhé plenární eh, zasedání v Dubnu. Ohledně snižování eh, nebo omezování spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, tam je to podobné. Stanovisko eh, rady v prvním čtení odpovídá dohodě z trialogu. Zpravodaj doporučuje výboru, abychom přijali tento text bez dalších pozměňovacích návrhů a harmonogram, který tu máme, ve výboru Envy bychom měli hlasovat 31. března a na plenárním zasedání opět na druhém plenárním zasedání v Dubnu. Pokud nemáte k tomu nějaké poznámky, tak Můžeme přejít k dalšímu bodu, a to je bod číslo 6. A to jsou veterinární léčivé přípravky. Nejdříve bych rád předal slovo zástupci komise, aby nás mohl informovat o stanovisku komise. Poté pan Andrian Rys z komise, kterému teď předávám slovo, prosím. Uh, thank you, chair. Good morning. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Rád bych vám dnes představil návrh nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. V historii legislativy EU eh, pro veterinární a lidskou medicínu eh, jdeme až do roku 1965, což znamená, že letos slavíme jubileum eh, těchto regulací. Často se na veterinární sektor pozapomínalo, což pak mělo své dopady veterinární medicína se do značné míry odchylovala od lidské medicíny, což je svým způsobem i dobře. Dnes je to poprvé, kdy specificky vyvíjíme pravidla pro potřeby veterinární, veterinárního sektoru a ta pravidla jsou v tomto nařízení. Podíváme-li se na historii této legislativy, tak vidíme tady na té časové linii, jak se věci vyvíjely. Přípravu tohoto návrhu jsme zahájili v roce 2009, kdy komise oznámila zřízení cestovního plánu v této oblasti. Pak následovala zpráva do subdodavatelů v roce 2011, online konzultace a zasedání zúčastněných stran rovněž v roce 2011, cílené konzultace v roce 2012, diskuse s Radou pro studie dopadu v roce 2013, no a nakonec příprava legislativního návrhu. Samozřejmě proběhla i celá řada konzultací v komisi a ve finále komise přijala tento návrh 10. září 2014. Jak to vypadá po právní stránce ve věci tohoto návrhu? Jak už zde zaznělo, je to samostatné nařízení a tato forma právního nástroje zabraňuje disharmonii v implementaci návrhu. Návrh združuje všechna pravidla eh, veterinární medicíny do jednoho nařízení. Tomu dnes tak není. Některá pravidla pro veterinární medicínu jsou zakotvená eh, v nařízení 728-2004 a tímto nařízením chceme do systému zavést jasnost a konzistentnost. Navrhujeme základní akt, který bude doplněn prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci. Eh, pravomoci. Jaké jsou zde problémy? Studie dopadu identifikuje dva hlavní problémy. Nedostatek eh, povolených veterinárních přípravků a za druhé a to je hrozba antimikrobiální rezistence. Celkově vzato v Evropské unii máme nedostatek veterinárních prostředků, zejména pro um, podružnější druhy. A to je problém jak pro léčbu chorob, tak pro jejich prevenci a to jak u menších, tak u větších druhů. A zde je potřeba si jasně definovat, co to jsou ty větší a menší živočišné druhy. Větší živočišné druhy se definují na základě populace zvířat a na základě celkových hodnot o spotřebě. Jsou to tedy krávy, ovce, slepice, psy a kočky a vše ostatní je považováno za menší nebo podružnější živočišný druh. Zavádíme tak jednotnou definici větších a menších živočišných druhů. Studie dopadu jasně hovoří v oblasti nedostatku medicínských prostředků pro veterinární účely o rizicích jak pro sektor zemědělství, tak pro akvakulturu, tak pro člověka. Zatím regulační rámec vyloženě neselhal, ale kde selhal je v dodávání na trh nových léčebných prostředků a inovace. Jaké jsou cíle tohoto nařízení? Za prvé, navýšit dostupnost veterinárních medicínských produktů, snížit administrativní zátěž, stimulovat konkurenceschopnost a inovaci, zlepšit fungování vnitřního trhu a nakonec vyřešit otázku rizika pro veřejné zdraví a otázku antimakrobiální rezistence. Je potřeba zdůraznit, že těchto cílů je potřeba dosáhnout při hájení zdraví živočichů, lidí, bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí. Celkové cíle jsou aktualizovat legislativu, přizpůsobit ji konkrétně veterinárnímu sektoru. Přeskumné cíle, těch je o něco méně. Za prvé, zvýšit dostupnost veterinárních léčivých přípravků. A e, zde uvádíme i dva příklady na snímku. Za prvé tedy, že všechny druhy veterinárních přípravků eh, budou moci dostat povolení pro uvedení na trh prostřednictvím eh, centralizovaného procesu pro celou EU. A chceme dále vyvíjet produkty zejména pro ty menší druhy. Mezi jinými cíly patří větší flexibilita pro léčivé přípravky, co se týká uvádění na trh, a flexibilita v užívání léčivých přípravků v konkrétních sektorech, například u včel. Zvyšování dostupnosti e, léčivých přípravků. V návrhu se snažíme vyvážit hospodářskou soutěž a e, jiné aspekty trhu, abychom řešili otázky jak pro generické léky, tak pro všechny ostatní. Je potřeba zdůraznit hlavně investice a inovaci. Zvažujeme také možné pobídky pro investice, zejména pro malé trhy, pro menší živočišné druhy. Je potřeba se ujistit o tom, že velikost daného druhu nebude ovlivňovat snahu po vývinu nových léčivých přípravků, ale naopak, že i zde, na těch malých segmentech, bude existovat dostatečná pobídka pro takovýto vývoj. Dále Eh, navyšujeme období pro prvotní povolení pro uvedení na trh. Tedy na 10, 14 a 18 let pro velké, malé a malé druhy a včely. Stávající situace, zde máme eh, ryby a včely, které, kteří, které požívají nejdelší ochrany, to je 13 let, a potom ta druhá kategorie, tedy eh, to rozšíření pro druhy, které produkují potraviny, tam e, dochází také k navýšení tří let. Ale důležitá je ta definice toho, čemu říkáme window of opportunity. To znamená, že se jedná o příležitost dostat jaksi odměnu za inovace do pěti let po prvotním uvedení na trh. A zde se zaměřujeme na podporu inovace. Zde vidíme maximální lhutu 18 let. Pro medonosné včely je to období platné od začátku a pro všechny ostatní druhy se jedná o různou kombinaci eh, nejrůznějších možností, což závisí na tom, o kterém druhu konkrétně hovoříme. A opět zde příležitost pro nové inovace, ten nový návrh musí přijít tři roky před skončením eh, období s ochranou dat. Další otázky se týkají například zvyšování dostupnosti léčivých přípravků v oblasti veteriny. Abychom zajistili stabilní právní prostředí, navrhujeme konkrétně jasně vymezit rozsah eh, této regulace, aby toto zahrnovalo nové druhy léčivých přípravků, a to jak v podobě léčiv, tak v podobě eh, tak v podobě eh, procedur, například za použití kmenových buněk a tak dále. Samozřejmě eh, ty nové léčebné postupy se postupně budou mainstreamovat, to znamená, že i je je potřeba zahrnout do toho návrhu. Dále hovoříme o nových ustanoveních o antimikrobiální rezistenci, klinických zkouškách a tak dále, nebo jiný případ eh, poskytování klinických zkoušek se sem zahrnuje proto, aby došlo k harmonizaci eh, všech procedur napříč Evropskou unii. Rovněž navrhujeme zjednodušit celkově eh, celý proces a založit několik celounijních databází, včetně databáze pro všechny léčebné přípravky povolené v EU. Další důležité cíle tohoto nařízení je redukce administrativní zátěže. E, tady na tomto snímku vidíte takový přehled e, veškeré administrativy. Odhaduje se to na 538 milionů euro za rok pouze pro ten veterinární farmaceutický průmysl. Přičemž e, to je 13 výročního obratu tohoto sektoru. A v jiných sektorech je to zhruba 2 takže vidíte, že zde je nepoměr. Eh, sni- eh, vidíte zde eh, položku balení a označování, která představuje zhruba 184 milionů ročně. Jde o procesy žádosti o povolení pro uvedení na trh, to je další velká oblast, vidíte zde 134 milionů za rok. A Abychom tedy snížili administrativní zátěž pro firmy a příslušné orgány, zahrnujeme do tohoto návrhu několik zjednodušujících opatření, která nebudou mít dopad na bezpečnost léčebných prostředků. Za prvé, povolení pro uvedení na trh pro většinu produktů, jakmile budou udělena, budou platná na dobu neomezenou. Dnes jsou platná pouze na pět let. Za druhé, navrhujeme zjednodušená pravidla pro balení a označování produktů. Nechceme nic eh, z těch krabiček odstraňovat, pouze chceme ty informace přeskupit. A chceme trochu uspůsobit eh, rozdělení informací mezi tou krabičkou a příbalovým letákem. A nakonec eh, navrhujeme zjednodušená pravidla makrodohledu. Tato pravidla jsou v stávajícím systému disproporční. Je potřeba systém farmakovigilance, jak mu říkáme, řádně definovat. A doplnit jej náležitými prostředky, aby byl efektivní. Chceme hlavně zavést eh, přístup na základě rizik a chceme tento systém postavit na pravidelných zprávách o bezpečnosti produktů. Bude to elektronický systém reportingu, který bude spojen i s jakýmsi signálním detekčním systémem. A to bude daleko efektivnější než pouze pravidelné zprávy. V tomto signálním systému příslušné agentury a úřady na národní úrovni budou společně monitorovat a hodnotit sebraná data a nebezpečné náznaky eh, v rámci skupin podobných produktů. Tento nový návrh se snaží zavést nový efektivní systém dohledu v oblasti eh, veterinární farmakologie, který bude schopen efektivně evaluovat eh, příslušná data napříč EU. Tento nový přístup povede ke snížení zátěže administrativní ve výši zhruba 47 milionů euro ročně zatímco zachová stávající úroveň zdraví zvířat, lidí a životního prostředí. Teď. Jak chceme zlepšit fungování vnitřního trhu? Podle sebraných dat, která jsme sebrali, když jsme připravovali tento návrh, v současnosti dochází k rozdílům eh, v maloobchodní ceně těchto produktů mezi členskými státy, a to ve výši více než 30 ceny produktu. Abychom zlepšili fungování vnitřního trhu EU, zahrnuje náš návrh celou řadu opatření. Za prvé, máme zde ustanovení eh, o povolení pro internetové prodejce. Tato povolení se nebudou provádět na národní, pardon, se budou provádět na národní úrovni, ale budou platná napříč Unii. Tento návrh legitimizuje eh, online prodej v EU. Koncoví uživatelé budou mít možnost řádně rozpoznat právní povolení pro online prodejce a prodej produktů po internetu zlepší dostupnost veterinárních produktů. Za druhé, navrhujeme, aby veterinární eh, recepty byly rovněž uznávány napříč EU. U lidí už tomu tak je. A my navrhujeme, aby, abychom měli určité minimální nároky na eh, recepty, a dále chceme harmonizovat podobné produkty napříč EU, co se týká cílení na konkrétní druh e, zvířecí, co se týká indikace a co se týká e, účinné látky. Dovolte mi na závěr zmínit jedno z nejdůležitějších ustanovení tohoto nařízení. Antimikrobiální rezistence a opatření v této oblasti. V současnosti stávající regulace nerozlišuje vůbec mezi antimikrobiálními a jinými druhy veterinárních produktů. My navrhujeme konkrétní požadavky na antimikrobiální produkty s vědecky založeným přístupem. Zde vidíte seznam opatření, která chceme v oblasti antimikrobiální rezistence zavést. Zmíním několik nejdůležitějších. Bude možné rezervovat určitá antimikrobiotika pouze pro lidi. Členské státy budou muset sbírat data o prodeji a užívání antimikrobiálních látek. Všechny antimikrobiální látky musí ve výchozím stavu být vydávány pouze na recept. Nakonec příslušné úřady budou mít možnost odepřít veterinárním produktům, které budou obsahovat jakékoliv antimikrobiální produkty, pakliže by se tento produkt měl používat jako podpůrný produkt růstu. To je z mé strany vše a těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkujeme, eh, pane kolego, za detailní popis návrhu komise. A teď si vyslechneme paní Grostet, naší zpravodajku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že můžeme poděkovat za tuto vynikající prezentaci komise, která byla opravdu velice detailní ohledně této revize nařízení. Já si myslím, že návrh komise obecně se ubírá správným směrem musí umožnit, abychom hlavně umožnili sledování identifikovaných priorit, to je dostupnost veterinárních produktů, protože, jak bylo řečeno, je to nedostatek eh, této přístupu, potom inovace, posílení konkurenceschopnosti sektoru, eh, snižování administrativní zátěže, jak už také bylo zmíněno, zlepšování jednotného trhu, to jsem také už řečela, a potom eh, boj proti antimikrobiální rezistenci. Tak e, já bych k tomu možná už uvedla pár úvah e, o tomto tématu a především bych ráda bojovala o tom boji proti rezistenci na antibiotika, protože to mi připovídá opravdu velice důležité téma. Komise už o tom hovořila. Je tu 12 nových e, opatření, která se na to zaměřují. Je zapotřebí čili tomuto významu problému, ale myslím, že ještě bychom někde mohli jít trochu dál. Například, já bych si přála, abychom def, definovali terapeutický, metafylaktický a profilaktický e, způsob užívání a zakázat profilaxi u antibiotik, neboli je čistě preventivní užívání antibiotik eh, aby to bylo jasně vidět eh, v tom textu o léčebných prostředcích. A také bych ráda upřesnila v té zprávě, podmínky, ve kterých eh, zdravotniští profesionálové, nebo tedy veterinární pracovníci, jsou autorizováni k předpisování a prodávání antibiotik. Víme, že to jsou různé praxe v jednotlivých členských státech. Takže je zapotřebí předkladat takové návrhy, které budou přijatelné a přijímané všemi členskými státy. A proto bych tedy nerada teď eh, něco eh, z toho vyloučila, protože eh, pak by to způsobilo problémy v praxi, ale myslím, že v článku 107 je zapotřebí eh, upřesnit definici toho zvířete, o které pečuje veterinář, protože veterináři se zabývají tedy léčbou toho kusu a, a tedy po patřičné diagnóze na základě klinické zkoušky u tohoto nemocného zvířete by se k tomu mohlo přistoupit. Ale myslím, že nějak to musíme takto naformulovat, aby bylo jasné, kdy se smí používat antibiotika. Potom je tu seznam kritických antibiotik, který eh, je zapotřebí zachovat pro eh, humánní medicínu. A to je návrh, který já podporuji. Tento seznam se musí zakládat na kritériích, která budou jasně vědecky podložená. Jedná se o léčiva a o jejich doporučení. E, to, to, ten text mi připadá tady velice dobrý a myslím, že se tím máme řídit. A na závěr, no, mm, já vím, že s Evropskou komisí jsme o tom už e, diskutovali a Eh, tady se možná neschodneme, mně připadá totiž prodej antibiotik online velice nebezpečný, protože tam není žádná kontrola, jak ta antibiotika budou využita, ani jaká je kvalita těch prodávaných antibiotik. Takže eh, obecně se jedná o, o eh, rizikovost prodávání antibiotik online, ale u těch veterinárních to opravdu znamená riziko pro veřejné zdraví. Takže to myslím, že by mělo být hm, Eh, zakázáno. A to je právě ten bod, kde se neschodneme s Evropskou komisí. Zapotřebí bychom o tom diskutovali. Já bych velice ráda eh, slyšela, eh, zda mě kolegové podpoří a moc bych to přála. Potom ohledně inovace a výzkumu. Trh s veterinárními léčivy je samozřejmě drobným trhem, je velice rozdrobený tento trh. Tento průmyslový obor nebyl nějak podporován v tom, aby e, přinášel nové produkty na trh. A nyní je naprosto nezbytné podporovat inovace a to znamená, že musíme poskytnout nějaké pobídky. Komise do určité míry tak činí. Ale já mám takový pocit, že bychom měli být ambicioznější, že bychom měli skutečně dodat impuls inovacím v této oblasti. A přála bych si tedy, abychom tu měli například eh, termín pro ochranu dat, a to navrhuje také Evropská komise. Nebudu teď se zabývat detaily, ale to je 18 let, maximální doby ochrany pro nové antibiotikum nebo 14 let, eh, to by možná mohlo být dobré řešení. A potom dva roky možná navíc pro všechny nové eh, důležité druhy, které vzniknou to by mohlo být také e, řešení, jak e, se s tímto vypořádat. A potom je tu zákaz e, toho, aby zvířata, která jsou, využi- která jsou využívána k těmto klinickým zkouškám pro lidskou spotřebu, tedy proto, aby bylo pak konzumováno jejich maso, a je zapotřebí respektovat ustanovení, která zde již máme. Pak je to ještě poslední bod, tam si myslím, že eh, eh, chybička a to bychom měli napravit. Eh, ohledně farmakovigilance, myslím, že komise chce výbornou věc. Je zapotřebí snížit administrativní zátěž, tak jak to navrhuje. Ten proces, celý ten postup byl velice složitý. Ohledně farmakovigilance se musíme zabývat především detekcí rizik. Já podporuji takovýto postoj. A neměli bychom ani to nějak ohrožovat veřejné zdraví. Takže na jedné straně musíme se snažit o snižování administrativní zátěže, na druhé bychom neměli dopustit nějaké ohrožení veřejného zdraví. Tak v tom musíme najít rovnováhu na základě pravidelného hodnocení právě toho vybalancování rizik a prospěchu a to eh, od počátku těch prvních let života určitého produktu a následně tedy ještě ta rizika Eh, kontrolovat. O tom eh, bychom dále ještě mohli diskutovat a, a už to také zaznělo v návrhu eh, komise, že zapotřebí vyjasnit na ten nový systém farmakovigilance. Evropská komise musí opravdu všechno jasně definovat a vysvětlit. Ohledně autorizace k uvádění na trh, to je pořád mm, hodně složité. Já bych byla velice ráda, abychom měli jednotné, centralizované povolování uvádění na trh. To je budoucnost. A naše legislativa by nám to měla umožnit. Ale trh eh, s veterinární léčivy není trh s humánními léčivy samozřejmě. Je tu spousta ehm, eh, rozdílů mezi těmito dvěma trhy. Je zapotřebí na mnoha místech ještě na decentralizovaně, takže my Musíme v této situaci najít nějaké řešení, které možná nebude ještě zcela ideální, jak bychom si přáli, ale nepochybně nám bude umožňovat, eh, abychom v něm zohlednili eh, potřeby většiny. Měli bychom tedy umožnit snadnější přístup k veterinárním léčivům eh, v závěru. Ohledně ochrany životního prostředí Některé e, studie o dopadu jsou velice užitečné. Evropská komise připravila různá doporučení e, zaměřena na aktualizaci různých opatření. A bylo by nebezpečné, myslím, tady v tomto posouvat dál. Ale je to zajímavý systém, protože na jedné straně to je povinnost e, u těch monografií, ty studie dopadu se netýkají konkrétně jednoho produktu, ale té substance, té, té molekuly, která je účinná. A to je důležité pro eh, průmysl. Takto průmyslové eh, podniky by společně se tím mohly zabývat a tím bychom předešli eh, větším nákladům na studie. Ale zase vím, že takovéto monografie se mohou eh, těžko eh, v praxi sestavovat, takže o tom bych ráda slyšela, co si myslí eh, komise. Takže to si myslím, že to je takový přeběžný nástin témat. Prezentace komise totiž dnes byla velice detailní a já bych teď nechtěla zasahovat do další detailů a jít dál. Společně se stínovými zpravodaji pak uvidíme, protože ty, ty otázky, ty nejdůležitější, už byly zmíněny a já budu velice ráda, když si budu moci vyslechnout názor kolegu. Děkuji. Merci, madame. Uh, now we go to the... Děkuji, madam. A teď přistoupíme k proslovům stínových zpravodajů. Chtěl bych zdůraznit, že sice máme čas, ale přesto bych prosil, aby se stínoví zpravodajové každý stačili vyjádřit pokud možno v pěti minutách. Začneme se stínovým zpravodajem za eh, socialisty, mm, pan eh, Tomášesku. Návrh eh, na novou legislativu v oblasti veterinárních produktů určitě napomůže trhu tím, že se rozšíří centralizovaná, centralizované schvalování. Harmonizace Eh, zhrnutí vlastností produktu SPCs, eh, včetně tedy eh, popisu léku a autorizačních období. Myslíme si, že jde o vhodnou alternativu pro firmy, které nemají dostatek prostředků, aby mohly si zažádat o centralizovanou marketingové schválení nebo které chtějí působit na geograficky omezeném trhu. Skutečností je Eh, to, že jde o unijní postup pro autorizaci klinických zkoušek, což je oblast dosud neharmonizovaná. Komise stanoví eh, termín 60 dnů eh, pro schválení klinických zkoušek. To bylo naprosto nezbytné, tak aby se nezdržovalo schvalování co mě trošku působí obavy, je praktický dopad eh, pro eh, součástí klinických ustanovení. Toto eh, klinický zkoušek, toto znamená, že zvířata, která budou v laboratorních podmínkách předmětem zkoušení těchto léků, nemohou poté vstoupit do Eh, potravinového řetězce. A to bude eh, silně odvracet od úmyslu eh, vyvíjet nové veterinární prostředky. Já vítám návrh komise o obalech a označování, včetně povinné sady zjednodušených informací, tak aby byly vhodné pro spotřebitele a uživatele, včetně tedy čitelnosti a e, jasného vyjadřování. E, toto totiž e, bylo v minulosti značným zdrojem potíží. Domnívám se nicméně, že bude nezbytné, aby firmy měly možnost přidat ještě další důležité informace z hlediska bezpečnosti nezbytné, ale eh, to je, myslím, v pořádku. Eh, taková ta data by měla přeskoumávat příslušná agentura nebo příslušný státní orgán. Požadavky na označování, pokud se týče eh, vrácení nevyužitých nevyužitých léčiv, tak to samozřejmě eh, členské země mohou mít různé požadavky eh, z hlediska bezpečnosti a také ekologičnosti by bylo dobré, kdyby došlo k harmonizaci eh, těchto způsobů vracení, což by ovšem nemělo být součástí toho veterinárního návrhu. Návrh se nezabývá skutečnými prioritami v oblasti zajištění eh, ekologické ochrany přes začištění veterinární prostředky. Eh, tady nejde o přehodnocení stávajících produktů, ale o to, abychom měli konzistentní data o eh, ekologických dopadech, a abychom tedy měli vše eh, v takzvaném systému eh, monografickém. Eh, takovýto systém veterinárních léčivých prostředků je velice dobrý pro veřejné zdraví a ochranu životního prostředí. Potřebujeme ještě, aby v tomto návrhu bylo vyjasněno, v oblasti ekologického posouzení generických produktů, eh, aby se zajistilo to, že nebude nutné opakovat náročné a drahé studie, eh, které de facto nic nepřinesou. Já podporuji harmonizaci eh, SPC, ale pokud se týče harmonizace podle tříd produktů se zdá problematické, jak prakticky, tak eticky. Já myslím, že tady by měl být eh, zvolen nějaký jiný systém eh, poskytování léčivých produktů pro eh, různá, různé druhy zvířat. To by mělo mm, působit také trošku jako incentiva pro eh, lidská léčiva, eh, zejména v oblasti generik, které jsou k dispozici za přijatelnější ceny. Ovšem to samozřejmě může mít negativní dopad na současné eh, léčivé prostředky, které jsou na trhu také na nové třídy antibiotik pro veterinární použití. A také to může ovlivnit výběr eh, veterinářů, tedy, tedy eh, jaké léčiva, jaká léčiva si bude eh, používat. Také pokud se týče toho kaskádového systému, to nevím, myslím, že by bylo lepší přijít s nějakým hybridním systémem. Pokud se týče prodejů online, princip online prodeje pro veterinární prostředky je jistě ceněn, ale obávám se, že nemáme dostatek opatření v současném návrhu eh, pro to, aby se zajistila ekologická bezpečnost eh, při prodeji online, zejména u těch mikrobiálních prostředků. Eh, sběr dat o využití antimikrobiálních prostředků může být poněkud narušeno, zejména pokud se týče veterinárních léčivých prostředků po sítě. Celkově by měl současný návrh podnítit vývoj a zlepšit dostupnost veterinárních léčiv po celé EU a vzhledem ke specifikům příslušného trhu Eh, bude třeba udělat něco více pro ochranu technických údajů při vývoji nových produktů, například pro nové druhy. Já vítám zlepšení v systému farmakovigilance, což podle nového návrhu je poněkud lépe sladěno ze zdroje a také se riziky, která charakterizují tyto produkty a tento sektor. Děkujeme panu Danšeskovi a nyní za ECR pan Pěra. Děkuji vám, pane předsedo. My s velkým zájmem a satisfakci eh, vítáme eh, kodifikaci eh, různých veterinárních produktů pod jedním právním aktem. Děkujeme komisi za přípravu tohoto projektu. Nicméně jsme na velmi raném stádiu a budeme potřebovat nejenom úpravy, ale také další vysvětlení od komisy. První otázka to je bezpečnost, neboť tento dokument má zlepšit bezpečnost při používání veterinárních léčiv a to bezpečnost pro zvířata i pro lidi. A e, Hovoří se zde také o e, redukci požadavků o e, těch, e, kteří využívají nebo vyjíjí tato léčiva. To nevím, dále je tady provázení, tedy zavedení povolení, která nebudu svě omezena. Já si myslím, stejně jako ECR, to toto nevede ke zlepšení bezpečnosti, spíše naopak. Druhá věc se týká otázky velmi obtížné. Eh, komise tady totiž říká, že eh, ceny veterinárních léků jsou poměrně vysoké a eh, bylo by třeba je snížit. Znepokojení nás tady nás vzbuzuje to, co se hovoří o inovacích. Inovace jsou samozřejmě nutné, Eh, je nutný vývoj eh, léků proti vírům, bakteriím, tedy zejména antibiotik. Eh, nicméně komise navrhuje pouze prodloužení ochrany dat. Je to o několik let a je to, je to další prodloužení, ne první. A je třeba říci, že ceny léků jsou dány zejména i výučí na generickém trhu. A já si myslím, že navrhované kroky nesníží ceny. Jestliže existují jiné způsoby pozbuzení inovací, než tedy je podloužení patentového práva, a dodržování určitých benchmarků a cen pro nové léčiva. Další problémy jsou svázány s dalšími věcmi. Teď tady nehovořím o bezpečnosti. Eh, ukazuje se, eh, když si to tak čtu, že se zavádí, zavádí eh, do distribuce veterinárních léků, zejména těch, kteří by měli být bezprostředně na veterinárním trhu, se tady zavádí cosi jako specialista pro záležitosti zvířat. Nevím, co to má znamenat. Řekl bych, že se hovoří o veterináři to, to já nevím, jestli eh, toto, mm, toto je eh, titul. Eh, prostě to může být člověk, který ale není, není veterinářem. Obdobou by bylo někdo, kdo je specialistou na lidské léky, ale přitom není doktorem. To jsou ale velice důležité zprávy a podle mě tady prostě není možné, aby zde převzali odpovědnost osoby, které nejsou řádně kvalifikované, aby ordinovali léky. Jasné je také to, že zde máme co dočinění s řadou otázek, které jistě budou vznikat a e, které e, e, vyprovokují nejrůznější pozměňovací návrhy. No a abych tedy slušně řekl to, na co jsem narazil. Nevím v článku 104.3, co to je, aby se uznalo Eh, malá, malé množství eh, veterinárních produktů. Co je to? Je to 5 tun nebo 1 gram nebo 10 tun? To je třeba eh, poněkud upřesnit. Druhá věc, toto je povinná doba uložení dokumentace. Máme tady předpis, aby se ta doba uložení dokumentace zkrátila na tři roky. Přičemž eh, toto je ale hlavní materiál, eh, který může vést potom přeskumu, nebo o který se bude opírat eh, přeskum, pokud to bude konat. Tady, nevím, myslím, že by se to mělo uchvávat déle, než jak je tady řečeno. No a ještě další věc, Eh, využití internetu, tak samozřejmě bez něho se nedokážeme eh, mm, představit dnešní svět, ale eh, možnost prodeje prodeje veterinárních prostředků po internetu, také samozřejmě dobře, ale jak uspořádat dohled? Internet se poměrně úspěšně brání jakémukoliv dohledu a jak tedy skutečně zajistit také při internetové distribuci všechny ty cíle, eh, které si klade tento dokument. Eh, něco jiného je samozřejmě eh, takové vyjasnění drobnostů, jako jsou recepty, čili třeba jaké informace by měly být obsaženy v receptu. Tady se hovoří o omezení byrokracii a možná, že u receptu by to mohlo být trošku jinak. Jestli budeme mít tedy panevropský recept, nebo budeme mít recept nějakým způsobem kodifikovaný, eh, nějak kodifikováno v jednotlivých zemích. Takže to jsou takové moje počáteční úvahy a eh, myslím se, že časem to vykrystalizuje v různé pozměňovací návrhy. Jinak, eh, jak jsem řekl, jsme eh, spokojeni s touto iniciativou jsme rádi, že eh, tyto předpisy budou tedy konečně kodifikované, eh, tedy jde o takto důležité prostředky, jako jsou eh, tyto veterinární mikrobiální prostředky. Protože víme, že tam, kde, že pokud nám zde chybí koordinace, tak to může mít velmi negativní dopady jak na zvířata, tak následně potom také na zdraví lidí, čili na veřejné zdraví. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Pěcho. A nyní eh, bych vás eh, prosil, eh, abyste se opravdu drželi navržených časových limitů, což je pět minut pro stínové zpravodaje. A nyní paní Pausen za Alte. Děkuji vám. Já bych také ráda poděkovala komisi za to, že konečně zde máme tento návrh. Protože eh, parlament, zeměna, eh, výbory eh, Envy a výbory Agri, žádali takovýto návrh už někdy v roce 2011. Protože u zvířat se tady využívají různá antibiotika. A já zcela souhlasím eh, s paní Grostet, eh, která jste uvedla číslo 90%. Eh, já si myslím, že definice, které zde máme, jsou příliš nepřesné a že bychom měli někud upravit způsob vyjadřování, neboť ten současný je příliš vágní. Máme eh, tady čtyři různé a velmi komplikované způsoby schvalování léčiv. Nevím, proč to tak je. Máme tedy eh, eh, výbor, máme tady také koordinační skupinu medicínských úřadů. Čili máme tady skutečně několik paralelních byrokratických systémů a já si myslím, že bychom měli mít jakýsi centralizovaný systém schvalování a také schvalování na národní úrovni, tak aby malé podniky a noví hráči byli schopni se v té situaci orientovat a zvládat ji jednoduchým způsobem. Čili tak, abychom se s tou byrokracií dokázali nějak vypořádat. Ale já myslím, že tady nás čeká velký kus práce. Jinak, když hovoříme o budoucnosti lidského veřejného zdraví, potýkáme se s problémem rezistence na antibiotika. Ale my tyto termíny používáme nesprávně, neboť hovoříme o rezistenci vůči antibiotikům obecně. Pane Grostet má teda pravdu v tom, že by se neměla antibiotika aplikovat, pokud není jasná diagnóza nemělo by být eh, povoleno využívat antibiotika profilakticky. A pokud ano, tak skutečně jenom na základě jasné diagnoze. Čili já myslím, že v, této, v tomto duchu je třeba spolupracovat a vytvořit si obecně pozici. Pokud hovoříme o online prodeji eh, produktů mikrobiálních nebo vůbec imunologických, tak to je praxe, kterou je třeba podrobit eh, opravdu eh, velkému přeskumu. Navíc mezi ženskými zeměmi je situace velmi rozmanitá. Proč tady máme? Protože máme lékaře, specialisty na eh, lidskou medicínu. To, je, to jsou osoby, které tady eh, mají své kompetence, vzdělání, práci a tak dále. Nicméně eh, veterinář, ten je z akademického hlediska rovnocenný, má vysokou úroveň kompetencí, ale najednou se zdá, že se živí de facto prodejem veterinárních léků. že mně připadá eh, podivné, že se takto prodávají tato léčiva. Eh, proč tedy veterinář se musí živit jako de facto prodejce? To se mi zdá nepřijatelné a myslím si, že to skutečně musíme projednat a nějak vyřešit. Děkuji vám, paní Polsen, děkuji také, že jste zachovala řečnický čas a není zágoje paní Kilener. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä. Chci poděkovat komisi za tuto prezentaci. Naším východiskem vždy musí být prevence, než se začnou používat veterinární léčiva. Ale bohužel ne pokaždé je možné předcházet choroba. Pak je to otázka také anti eh, mm, bakteriální rezistence, tou se musíme zabývat stále víc. Máme tu určitý vývoj u veterinárních prostředků a v jejich užívání a já si myslím, že potřebujeme taková ustanovení, která budou jasná ohledně využívání těchto typů produktů a to eh, proto, abychom jasně věděli, jak jsou i vyvíjeny tyto produkty a jak jsou uváděny na trh. Když se hovoří o eh, uvádění nebo používání těch produktů, které jsou off-label, eh, neboli to jsou produkty 115 a 117 tohoto typu, tam je zapotřebí eh, eh, zkontrolovat eh, tato generika s veterinářem. Veterináře, veterinář musí být zodpovědný za takovéto zhodnocení léčiva a, nebo produktu a musí také vědět, jaké jsou alternativy. A to proto, abychom zajistili, že použití takovýchto výbo- výrobků bude bezpečné pro eh, daný živočišný druh. Eh, komise toto všechno musí zvážit, ale já bych také ráda od komise věděla více detailů právě o tomto tématu. A také ještě se chci zeptat, zda bychom mohli brát v úvahu například užívání, bezpečné využívání těchto produktů off-label. Já teď si připomenout, že se nehovoří o kaskadovitém systému, že se jedná o e, větší byrokracii. Takže my na jedné straně máme tento cíl snižování administrativní zátěže a na druhé další e, principy. Ohledně prodeje veterinárních produktů bych chtěla říci, že to vždy musí být veterinář, kdo eh, sleduje prodej veterinárních přípravků, zejména eh, pokud je to online, a to je z odpovědnosti členských států. Je zapotřebí zajistit, aby eh, k takovémuto produktu byl vydán předpis. Veterinář může chovateli prodávat veterinární prostředky. To je dobré. Ale může být ten eh, přípravek eh, prodán jen pro ta zvířata, která jsou eh, v kompetenci daného veterináře jak zajistit, že budou cíleně využity ty prostředky. Ehm, jedná se tu tedy o administrativní eh, opatření, na která musíme myslet. A musíme si také eh, uvědomovat, že tu jsou jiné přípravky pro které je také zapotřebí eh, žádat eh, autorizaci a chtěla bych se ptat komise, co, eh, jak se chce zabývat těmito produkty. A také tu otázka dovozu veterinárních přípravů do Evropy, protože to, co se navrhuje, trochu připomíná text ohledně léčiv a měli bychom předejít špatnému využívání veterinárních prostředků. A právě v tomto článku bychom měli toto zajistit, abychom předešli tomu, že veterinární přípravky budou využity e, špatně, například pro e, lidské použití. Thank you very much and... Uh, Děkuji. A nyní pan Hojsling. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, Děkuji vám, vážení kolegové a kolegyně. Já musím říct, že mě ten návrh komise trošku zklamal, protože jsme tady měli příležitost skutečně vyřešit některé problémy, jako je například masivní zneužívání antibiotik. Ale komise to zmiňuje tak trošku na poslední chvíli a jinak jde pouze cestou více konkurence, víc inovací, odstraňovat administrativní zátěže. To je všechno strašně hezké, ale musíme mít přece i redukční plán na používání antibiotik a o tom tam není ani slovo v tom návrhu komise. Myslím si, že pár věcí musíme opakovat. V EU, podle statistiky komise jako takové, máme 25 tisíc nejrůznějších rezistencí vůči antibiotikum a to souvisí i se zvířecími antibiotiky. V Německu se počítá, že ročně se použije 600 tun antibiotik u lidí a 1300 tun u zvířat. Každý rok. A to je přece jasný předpoklad pro snižování tohoto množství, že ano? Nikdo se nezabývá ani otázkou eh, profilaxe a metafilaxe u zvířat v oblasti antibiotik. Komise hovoří o tom, že eh, profilaktické užívání se nemá provádět, ale já upozorňuji na to, že zde dochází k obrovskému zneužívání a antibiotika se velmi často používají profilakticky. Metafilaxe se pak neomezuje už vůbec a to znamená, že když je eh, v nějaké, eh, v nějaké stáji jedno zvíře nemocné, tak se ošetří všechna ostatní zvířata, kromě toho jednoho. A i to je potřeba omezovat. Musím upozornit také na to, že je potřeba roli veterinářů vnímat i negativně v mnoha oblastech, protože mimo jiné veterináři žijí z prodeje léčiv. To tak zkrátka je. A proto veterináři nemají zájem na tom prodávat méně. Že ano? Možná, že si někdo udělá to rovnítko mezi prodám víc, vydělám víc. Nemyslíte? Rovněž mě trošku zklamalo to, že se vůbec neřeší dopad antibiotik na životní prostředí a vůbec, vůbec veteriny na životní prostředí, protože hovoříme například o průzkumech eh, zemní vody, která je již kontaminována antibiotiky, ale to je podle mě jenom špička ledovce. Je zkrátka potřeba se antibiotiky a léčivy obecně zabývat šířeji a vše řádně přeskoumávat. Internetový prodej nebo online prodej, to je hrozně hezká věc, ale je to naprosto nepřípustné. Je potřeba mít léčiva pod větší kontrolou. Jak budeme kontrolovat internet? To je přece naprosto špatná cesta a je naprosto špatné říkat, že budeme mít neomezeně, časově neomezené schvalování léčiv pro zvířata. To přece také nemůže být možné. Přece všichni předpokládáme, že naše poznání bude se, dále, se bude dále rozvíjet a je potřeba proto eh, to povolení léčiv nějak omezit, jinak se dostaneme velmi brzy do velkých problémů. Co se týká tématu rezervních antibiotik, komise správně říká, že tuto oblast je potřeba redukovat. Ale podle mě ten návrh komise nejde dost daleko, protože tato rezervní antibiotika vůbec nemají ve veterině co dělat. Podívejme se na to, kolik máme v Evropě již rezistencí vůči antibiotikům. A upřímně řečeno, podle mě eh, tato kapitola se zde vůbec nemá objevovat a mělo by v této oblasti dojít k výraznějšímu omezení. Takže na tomto balíčku budeme muset ještě opravdu hodně zapracovat. Myslím si, že je potřeba přeskoumat cíle tohoto balíčku. Nejde o to, abychom měli nové, lepší, rychlejší, bezbyrokratické procesy, nebo co já vím, jde o to, více tuto oblast kontrolovat, používání, kontrolovat používání antibiotik, omezovat je a to jsou cíle, které v tom návrhu chybí. Děkuji. Thank you. Děkuji vám a teď v neposlední řadě EFDD pan Betičíny. Grazie, prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Můj první pocit při čtení tohoto návrhu byl jako by se otevřel obrovský prostor eh, prodeji a eh, trhu, který vlastně ještě není pořádně eh, proskoumán farmaceutickými firmami. A teď jakoby vznikal projekt zaměřený na využití tohoto trhu, protože v minulosti k tomu nedošlo. Cílem průmyslu je samozřejmě vytvořit jednotný trh eh, veterinárních prostředků. Nám jde ale o to, abychom chránili zdraví zvířaty lidí a abychom přešli eh, z té masové kultury, masové léčby eh, ke kultuře nebo přístupu takovému, že se bude léčit to nemocné zvíře, nemocný kus. Ten návrh nám připadá příliš mnoho eh, nahrávající průmyslu, protože je tu málo omezení na trhu a proto vznikají i rizika pro zdraví, dokonce pro lidské zdraví. A já souhlasím se s tím stranou od zelených eh, o tom, že eh, lze pochybovat o některých předpokladech, které jsou zmíněny v, t- v tomto návrhu. Jedná se o to, aby se e, zvýšil eh, nebo zlepšil přístup. Ale kdo hovoří o tom, že je nedostatečný přístup, kde máme jaká data, jedná se o nějaký nedostatek ve zdraví zvířat z důvodu nedostatku přístupu eh, k léčivům? Je to tedy nějak konkrétně podloženo nebo to je takové obecné? Máme hodně výhrad ohledně preventivního užívání Eh, léčebných prostředků. Souhlasíme tedy se spravodajkou i s kolegyní Polsen v tomto. V jakých případech přijmout eh, preventivní eh, využívání léčiv? A musíme to dávat pozor, protože v těchto situacích se dá ohrozit i lidské zdraví. A pak je to omezení autorizace toho povolení. Nedojde náhodou k tomu, že vznikne nějaké opatření, nějaké Eh, nějaká regulace, o které zjistíme, že následně eh, není udržitelná. Když teď hovoříme o off-label, tak to nejsou generika. Jedná se o předpis, ale eh, ten produkt je využit mimo ten, toho, jak byl vydefinován ten předpis. Protože to léčivo lze využít i jinak než proto, k čemu byl určena autorizován v tom předpisu. Eh, generičnost léčiv je úplně jiné téma. Eh, pak se hovoří o generických a jiných léčivech, které by měly být volně prodejné. Já si nemyslím, že by to bylo špatné používat generika nebo podobná léčiva volně. A souhlasím se zpravodajkou z Evropského parlamentu, že zapotřebí zavést autorizaci té molekuly, té účinné látky, nikoli však značky či výrobku. Co se týče e, skutečných inovací, ano, očekává se, že budeme mít e, pobídky pro skutečnou inovaci, protože víte, že lidský duch se, se rozvíjí, tak bude dochází k k nějakým novinkám, eh, ale teď tu jsou eh, překážky pro nárůst inovací na trhu a proto v nás zbuzuje obavy to, že by případné, eh, případné opotření opatření mohla způsobit monopoly a omezení, které jsou už v humánních přípravcích a mohly by vzniknout také ve veterinárních přípravcích. Takže eh, by bylo eh, zapotřebí zajistit, že někdo nebude mít eh, absolutní práva na používání či pro určitého léku. Děkuji. Thank you, Mr. Pedicini. And... Děkuji, pane Pedicini. A teď ostatní poslanci výboru, kteří mohou přispět do diskuse. Zatím máme šest žádostí o slovo. Pakliže nejsou žádné další žádosti o slovo, které tedy nevidím, tak uzavírám seznam řečníků a začneme panem Lízem. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji i komisi a všem, kteří spolupracovali na tomto návrhu. Rád bych také poděkoval Toniu Borgovi, bývalému komisaři, který předložil tento návrh. Je zajímavé, že eh, v den, kdy byl tento návrh představen, zároveň nový předseda komise Juncker představil svou komisi. Toto je velice důležitý návrh, jeden z nejdůležitějších, který máme v oblasti zdravotnictví v parlamentu. A z hlediska toho, co očekáváme například od rady, je toto teď skutečně ten nejdůležitější návrh v této oblasti, který projednáváme. Děkuji François Grostet za práci na tomto návrhu. Myslím si, že jsem zavedla již několik velmi důležitých zlepšení a e, samozřejmě e, ten návrh komise je jakýsi základ a paní Grostec správně říká, že na něm musíme pracovat. Já podporuji ten cíl míti zlepšený vnitřní trh i pro léčivé prostředky v oblasti veteriny. Mám otázku na komisi. Hovoří se zde zcela správně hodně o antibiotikách. Rád bych věděl, jaké jsou ty ostatní důležité lékařské prostředky pro zvířata, která zde projednáváme v tomto návrhu a zda jsou nějaké problematické oblasti pro ty jiné léčebné prostředky a co bychom zde měli dělat v této oblasti. To, tolik tedy na komisi. A teď několik slov k eh, rezistenci pro, vůči antibiotikum. Pan Heusling má pravdu. Máme obrovské problémy eh, s, to, s tímto problémem. Každoročně zemře zhruba 25 tisíc lidí v Evropské unii kvůli tomu, že antibiotika již zkrátka nefungují. Eh, ve finále to číslo bude asi mnohem vyšší. Paní Grostet a moje maličkost jsme eh, debatovali u oběda o tom, o kolik ta čísla větší asi tak budou. Není asi potřeba upozorňovat na to, že těch 25 tisíc mrtvých eh, má na svědomí mimo jiné zneužívání antibiotik v medicíně obecně tedy i u, v oblasti lidské medicíny, i v oblasti e, veteriny. I v zemědělství máme problémy. Máme studie, že v oblasti například drůbeže 90% kuřat e, 90% kuřat e, dostává antibiotika. A to je zajímavé. Třeba pokud 100 z nás jedlo kuře v posledních, dejme tomu, 50 dnech, tak 90 z těch 100 z nás jedlo zároveň i antibiotika. Komise navrhuje určitá opatření k lepšímu řízení oblasti antibiotik, to vše já podporuji a souhlasím s paní Grosted, že tuto oblast je potřeba lépe popsat. Eh, co mi dělá starosti, je ta otázka rezervních antibiotik. To jsou tedy antibiotika, která jsou nutná jaksi, jakýsi, jako jakýsi poslední bod záchrany u lidí a je potřeba je eh, omezit pouze na lidskou medicínu. Komise to chce řešit s prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, ale já si myslím, že musíme precizněji toto regulovat, protože průmysl i zemědělství už protestují. Samozřejmě jejich zájmy mohou být i oprávněné, ale eh, Zkrátka problém lidského zdraví je problém politický. Všichni musíme vědět, jaká antibiotika budou u zvířat omezená, jaká budou zakázána, jaká budou pouze pro lidi. A o tom musíme přesně diskutovat. Rád bych věděl přesněji, co k tomuto komise zamýšlí. A nakonec dvě otázky na komisi opět. Za prvé, eh, Paralelně ve výboru Agri eh, diskutujeme, my k tomu děláme stanovisko jako Envy, otázku eh, léčivých přípravků přidávaných do krmiv. Já jsem zrovna včera mluvil s jedním zemědělcem, který se velmi angažuje zde v tomto parlamentu. A když eh, hovoříme o tom, proč tyto medicínské prostředky vůbec potřebujeme, má smysl přidávat antibiotika do krmiva? I toto je oblast, kterou musíme eh, přesněji řídit, protože pak můžeme eh, eh, pa, pa, pak můžeme řešit, proč se ta antibiotika přidávají do krmiva, proč se třeba nepřidávají do vody zvířatům, že no? A nakonec poslední otázka, to je obecná otázka, ale musíme se na ní ptát. Pakliže nějaký problém je v oblasti lidské i zvířecí medicíny. Proč neděláme nic pro boj s eh, antibiotikální rezistencí u lidí? Konec konců eh, tady to máme v článcích 114 a 108 a 60. To je eh, tedy lidská medicína a vnitřní trh jakou politiku máme pro nasazování antibiotik u lidí. Zemědělci už si teď stěžují, proč se u nás dokumentuje všechno do poslední tečky a proč se to nedělá v oblasti lidské medicíny. I v u lidské medicíny potřebujeme lepší dohled. Právní základ není problém, protože články 114 a 168 neplatí pouze pro eh, veterinární, ale i pro lidskou medicínu. Rád bych poprosil komisi, aby eh, toto ještě probrala. Dnes večer budeme slavit 50 let evropské medicínské politiky a já si myslím, že i v oblasti humání, humání medicíny musíme ještě trošku zapracovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Líze. Rád bych poprosil vážené poslance, aby se omezili na tři minuty na příspěvek. Paní Šaldemoze je další. Jamen, se skal nok øh, gøre det kortere. Děkuji, budu velmi stručná. Ráda bych okomentovala aspekt antibiotik a rezistence vůči ním. Paní Polsen zmínila, že je zvláštní, že veterináři vlastně žijí z prodeje léčiv, většinou na předpis, zatímco lékaři, tedy ličtí lékaři, takto eh, z prodeje léčiv jaksi nepřežívají. A možná by nebylo špatné zavést eh, celoevropský zákaz proti tomu, aby sám veterinář prodával léky, které sám předepíše. My jsme to v Dánsku udělali již v roce 96 a najednou se stalo, že spotřeba antibiotik v zemědělství klesla o nějakých 40%. Samozřejmě musíme to vnímat v kontextu. Pakliže bude nějaká finanční pobídka na předepisování léčiv, samozřejmě všichni budou předepisovat, co je zrovna napadne. Nemyslím si, že bychom měli podkopávat jaksi živobytí veterinářů, samozřejmě i oni si musí vydělat na život, ale je potřeba, aby si vydělávali nějakým jiným způsobem. Hovoříme zde o blahobytu zvířat a jejich prospěchu a konec konců hovoříme i o zdraví a prospěchu lidí. Takže musíme být ve svém přístupu drastičtější. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Schajer pierik Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een paar vragen. Het gebruik van antibiotica bij dieren kan... Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek. Eh, využívání eh, veterinárních léčiv může vést eh, k rezistenci vůči antibiotikům, a to u lidí, a pak se antibiotika nedají používat u lidí. Komise se nyní snaží vyjmout antibiotika ze Eh, seznamu léčiv. Eh, ptám se, jestli se to týká veškerých eh, antibiotik. Dále otázka v nízozemí, jak tedy využívat doplňující léčiva. Navíc se říká, že antibiotika se nemají používat nesprávným způsobem. Eh, jenomže otázka je, co to znamená. Tady není definici, co to je to nesprávné používání. Eh, my tady eh, tímto tématem se zabýváme už léta s ministerstvy, s farmaři a tak dále. A my tedy musíme mít lepší komunikaci a za nizemského předsednictví to určitě dáme na program. A nyní paní Rivazí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla něco sdělit eh, komisi. Zjednodušení ještě neznamená uh, deregulace. Když se mluví o dostupnosti, co to vlastně je? Některá léčiva se produkují proto, aby se eh, zachovávali zdraví zvířat. Takže je zapotřebí, aby zde byl přístup k těmto léčivům, a aby byly přístupné prostřednictvím, tedy ceny u, zaplacené u veterináře. A co se týče klinických zkoušek, tady potřebujeme naprostou transparentnost. Zjednodušení farmakovigilance, co to vlastně je? Podívejte se, co se děje, protože například losos se chová v obrovském množství a má Eh, má určitého eh, parazita, který eh, jej, který ničí tento chovy a teď je zapotřebí najít farmaka, která budou dostupná a chránit takto jak zvířata, tak člověka. Podívejme se, ale co se děje, když máme skandal například s koňským masem. Ale pak po tom skandálu se řekla, my bychom neměli jíst koňské maso, protože do, těm koním bylo aplikována léčiva proti zánětům a proto by toto maso nemělo být využíváno k lidské konzumaci. Takže zapotřebí opravdu myslet e, důkladně na farmakovigilanci. Co znamená inovace? Opět jsme u patentů. Patenty blokují a vytvářejí monopoly pro farmaceutické podnice podniky. Jak už to říkali kolegové, měli bychom přijít na nějaký jiný způsob partnerství veřejné složky se soukromou složkou, kde by zároveň se umožňovala eh, dostupnost eh, těchto léčených prostředků, ne jen ne aby vznikal monopol. Potom podívejme se například to, co říkali kolegové z Dánska. Veterinář má udělat diagnózu a sám má Eh, potom eh, k tomu přepsat léky, tam je potom střed zájmu, když nedá profilakticky eh, veterinář antibiotika, chovatel půjde za někým jiným. Jak už říkala kolegyně Grostet, nemůžeme na jedné straně hovořit o snižování používání antibiotika, na druhé straně je prodávat online lidé si je přece budou přímo objednávat na internetu. A potom boj proti rezistenci proti antibiotikům, to je obrovské téma. Kolega Líze o tom říkal, no ale tady nejde jen tak o ty eh, chovy, ale víte co, ono je zapotřebí mít na paměti, že se nejedná o ta zvířata samotná, protože se používají toto eh, antibiotika ve velkých chovech, tak vzniká, eh, vzniká rezistence u těch mikroorganismů. A je zapotřebí využívat jiné terapie, eh, viroterapii, například využívat vir právě k tomu, aby zabil bakterii. A ještě paní Grostet, když říkáte, že by bylo lépe využívat ty účinné látky k autorizaci, ale pozor na to, vzpomeňte si na eh, estrogeny a další eh, skandály. A teď máme estrogeny eh, v ekosystému a nevíme, jak se teď zachovat. Musíme se zaměřovat na širší pohled toho, co může působit činná látka, účinná látka. Jak může působit na ekosystém? Je tedy zapotřebí posílit dopadové studie. Děkuji. Pan Florence jako další. Já, ich wollte mich eigentlich heute... Ano, já jsem původně nechtěl hovořit na toto téma, ale, ale to, co jsem slyšel, tak z toho mě stojí vlasy hrůzou na hlavě. Já tedy už 20 eh, let eh, Eh, jsem se tedy touto otázkou zabýval a vím, že antibiotika se prostě nadužívají a eh, mě tedy opravdu uvádí do úžasu to, že eh, nevidíme tady celkový obrázek. Jestliže dneska Eh, máme velkou obchody, prostě jak k tomu došlo. Já jsem před 20 eh, lety, nebo 40 lety začal eh, s 20 prasaty a poté jsem se rozšířil až na tisíc. A těch tisíc jsem potřeboval, protože výkupní ceny neustále klesaly kdyby dnes můj syn chtěl pokračovat, což naštěstí nedělá, tak by potřeboval k uživení rodiny 4 tisíce zvířat. To znamená manželko dvě děti. Čili mě by zajímalo, kdo vlastně tady tlačí zemědělce do masové produkce. Oni sami to určitě nechtějí. Zeptejte se nizozemských kolegů, kteří jaké mají těsné vztahy se svými bankami, protože jsou šíleně zadlužení a v Německu je to totež. Čili já si myslím, že by bylo třeba se zabývat otázkou, jestli konečně bychom nenarovnali ceny. Co se týče redukce antibiotik, tak já jsem skutečně pro a e, podpora, podpořím všechno, co říkala François nebo Peter Lise. Ale e, musíme k tomu přistoupit sofistikovaněji. Otázka je, eh, a to, na to se musíme zabývat, proč musíme používat antibiotika. No, eh, eh, pokud máte chov pěti tisíc zvířat, pak potřebujete každý týden 20 nových, ty nakoupíte já nevím kde E, každé jsou e, z jiné stáje, mají jiné bakterie, vy je dáte dohromady ke svým e, zvířatům no, a tím se infekce rozběhne. Čili my se skutečně musíme soustředovat na vzdělávání a na způsob chovu. No, vzdělávání poneme stranou, ale pokud ten chov je jednoduše a prostě dobrý, pak pokud je nemáte narvané všechny v jedné budově, v jedné stáji, no tak eh, tím už se dá leda z čeho dosáhnout. Jo. Prostě o tom se musíme bavit. Jo. A to taky otázka je, jestli vůbec se takto uživí ti eh, farmáři a jestli je to kvalitní eh, uživení. Děkuji ještě pan Sanjen na tři minuty. Thank you very much, Chair. Děkuji. Já mám dvě otázky eh, samozřejmě na zástupce komise. První otázka se týká eh, krmiv, které jsou upravené léčivy, tedy z příměsí léčiv. Eh, v tomto výboru my pracujeme na stanovisku k jiné legislativě navržené komisi a to se týká tedy eh, krmiv eh, obsahující léčiva. Čili já myslím, že eh, to naše téma je poměrně příbuzné s tím tématem krmiv, o kterém se bude tedy jednat v září v říjnu. Čili mě by zajímalo, jaký vztah vidí komise mezi těmito dvěma tématy a jestli možná bychom to neměli projednávat tak nějak společně. A druhá otázka je trošku širší a má širší dopad. My tady pracujeme nad čemsi, co by se dalo nazvat eh, rámcovou legislativou a Eh, ta se bude týkat celého evropského trhu. Je současná iniciativa součástí jednání TTIP? Má tedy nějaký vztah, nějaký význam pro eh, mezinárodní trh, zejména tedy obchod mezi USA a Evropskou unii? A jak, eh, jaké jsou podle názoru komise výhledy na to, že by se to stalo součástí jednání. Děkuji. Děkuji. A ještě tady máme přece jenom eh, paní Karenbach, která by chtěla něco říci. Ano, a poté, co pan eh, kolega Florenc eh, nechtěl hovořit, ale hovořil, tak mě povzbudil k tomu, abych také Eh, něco řekla. Já si velice cením jeho praktických zkušeností, nicméně mám z jeho slov dojem, že s tím s eh, ulehčeným eh, přístupem k antibiotikům, to znamená, že ten, kdo předepíše, je může také podat, případně Eh, případně internet, tak eh, to, to snad eh, vlastně přispívá k tomu, že ten kruh, ve kterém se pohybujeme, že neprorazíme. Čili tady někdo si to považuje za nutné dávat příměsi léčiv do krmiv a jak ten, kdo by to nechtěl, jak by byl schopen konkurovat. Čili já si myslím, že my tady podporujeme jednoduchý a lehkovážný přístup k léčivům spíš, než abychom eh, bojovali proti němu. Děkuji vám, paní Karnbach. A eh, teď dáme slovo komisi. A prosím, aby pan Rys reagoval na komentáře a otázky. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za tyto reakce a veliký e, zájem poslanců, který projevili v této diskuzi. Budu se pokoušet odpovědět na co možná nejvíce otázek a témat. V mnoha příspěvcích jste hovořili o antibioticích o prevenci, využívání eh, antibiotik jako profilaktika. My navrhujeme celou řadu opatření ohledně antibiotik a antibiotik antibiotické rezistence. Analyzovali jsme celou řadu různých eh, praxí po Evropské unii a snažili jsme se najít tu nejlepší možnost. Samozřejmě, že jsme se také snažili ponaučit z toho, jak eh, se tato situace řeší v členských státech. můžeme říci, že tak eh, říkali eh, poslanci Stánska, že tam je zajištěn systém, který eh, zajišťuje systematické snižování antibiotik, ale musíme se také ponaučit v tom smyslu, že takto je zapotřebí postupovat systematicky se všemi partnery. A to začíná u veterinářů, kteří předepisují antibiotika a musí to pokračovat u chovatelů a u e, dalších stran. Ten náš návrh je buď 12 nebo 15 opatření e, v tomto návrhu a to už je mm, značným omezením pro e, využívání antibiotika, určitě je to zlepšení. Nepochybně poprvé proto vkládáme do nařízení. Doktor Líze se ptal, zda takovýto postup by se dal také použít na humánní léčiva. To je zajímavá otázka. My se chceme zabývat v akčním plánu o antibiotické rezistenci celou řadou takovýchto témat a snažíme se je správně implementovat tak, aby bylo chráněno zdraví lidí, zdraví veřejnosti. Zde navrhujeme regulační přístup, což si myslím, že je poměrně jedinečná záležitost. A měli bychom být schopni zajistit také, že bude fungovat. Celá řada otázek se vztahovala k tomu, jak bychom měli přistupovat eh, k veterinářům jako profesi, která je zodpovědná za péči a léčbu a profilaxi u eh, zvířat. To je dost eh, důležitá otázka. Například jen co jde o definici eh, osob, které jsou zodpovědné za lidské zdraví, tak v členských státech nemáme jediný, jediný systém. Nemáme jediný systém pro veterináře také. Kdo je tedy zodpovědný za eh, zdraví? Jsou tu i jiní profesionálové, kteří se tím zabývají a je tedy zapotřebí zvažovat eh, další profese, které mají právo pečovat o zvířata a léčit je Samozřejmě, že důležitou úlohu zde hrají e, veterináři a jejich zodpovědnost. Další důležitou otázkou jsou regulované profese a způsob, jak e, lidé v těchto profesích pracují. tak abychom je regulovali v rámci celé EU, aby ty, tyto eh, pracovníci měli patřičné vzdělání. A eh, pak samozřejmě mohou prodávat léčiva. A další omezení jsou regulované členskými státy. A kvůli dostupnosti léčiv v odlehlých oblastech se můžeme eh, rozhodnout, že jedině toto bude ten správný způsob, jak eh, umožnit, aby se ten daný lék, které léčivo dostalo k danému živočichovi. To je opravdu důležitá otázka. I v humánní medicíně jsou země, které umožňují prodaj eh, léčiv u praktických lékařů, ale to je samozřejmě tedy otázka humánních léčiv a vnitrostátních předpisů. Ohledně inovací. Jsou to dva postoje. Paní Grostet hovořila o tom, že možná nejsme dost ambiciozní, abychom protlačili inovace že bychom měli mít takové iniciativy, které nám budou umožňovat, abychom dostávali nové produkty na trh. A pak pan Pleva například řekl, že je tu souvislost mezi cenou a inovací. Takže to dilema také má svůj význam. A je to zapotřebí správně hodnotit. Jaká je tedy správná úroveň iniciativ, kterou, které můžeme vést? při výzkumu, při tvorbě toho produktu, při uvádění na trh. Eh, nejdříve se vyrobí tedy to specializované léčivo, patentované, a pak z něj eh, počase vznikají eh, generika. Cena nesouvisí jen s úrovní ochrany údajů nebo PR. až eh, eh, týká se 30%, ta, ta pravidla eh, IPR ukazují, IPR ukazují, že ty produkty mohou být prodávány za lepší cenu po celé EU. Pak je tu internetový prodej. Návrh ukazuje ten text, který už byl, nebo odkazuje na ten text, který už byl použit pro humánní léčiva. A my musíme zajistit, že ti prodejci, kteří prodávají online, budou pokryti patřičně ve vnitrostátním právním řádu podle toho, kde mají své sídlo, aby tedy nebyly bez kontroly. Musí to být firmy, které jsou kontrolovány vnitrostátními orgány. Pak vzniká otázka, jak nám to pomůže s dostupností léčiv a jaká omezení můžeme do tohoto systému zabudovat. O tom budeme muset ještě dále diskutovat. Musíme také zajistit, že dostupnost léčiv Eh, zde bude zajištěna, protože to je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč vzniká tato legislativa. A když hovoříme o dalších letech, eh, bude docházet k dalšímu vývoji eh, například v internetovém prodeji. A mohla by tedy být větší kontrola nad tím, jaká léčiva, jak se prodávají Některé státy mohou mít například elektronické recepty, což by umožnilo snadnější kontrolu mezi tím, kdo předepisuje lék, tím farmaceutem, který prodává eh, lék. Takže se jedná o implementaci těchto pravidel na trhu a jejich další rozvoj. Nemám čas na to, abych odpověděl úplně na všechno. Už bych se rád zmínil jen o tom, co říkala paní zpravodajka a ještě několik eh, poslanců ohledně klinických zkoušek. Klinické zkoušky a následně využití ehm, těchto eh, zvířat eh, k lidské spotřebě, to je věc, o které zapotřebí důkladně probrat a jasně jasně nadefinovat. A potom je zapotřebí vyjasnit, jak toto souvisí například e, s, e, s krmivem, do kterého byla přidána léčiva. Tak, abychom zajistili, že mezi těmito dvěma návrhy nebudou e, vzájemně rozpory. Výbor Agri o tom diskutuje a DG Sante mm, na tom také spolupracujeme a rádi bychom zajistili, že tyto návrhy, tento celý systém bude konzistentní. Možná bych na závěr se ještě zmínilo farmakovigilanci. tisíc, eh, v lednu 2000 jsme získali 1123 zpráv pro EMA eh, e a jenom 3,3 vedli k žádostem o změnu informaci o produktech. Takže 97% téměř 97%, to nemělo žádné další eh, důsledky pro informovanost. Jedná se tedy o elektronické eh, podávání a nejde tu teď o to, kolik zpráv získáte. Jde o to, jaká je kvalita a platnost těch zpráv pro náš rozhodovací proces. Proto tento nový systém snížil administrativní zátěž, ale e, také zvýšil jaksi efektivitu systému. Chci vám poděkovat a je mi jasné, že tady ještě budu muset prezentovat druhé téma. Děkuji a já tímto tedy uzavírám tuto zajímavou diskusi s technickými informacemi. Co se týká harmonogramu, termín pro zaslání textu zpravodajky na překlad. A promiňte, promiňte, ještě paní Grostet, paní zpravodajka by ráda zareagovala na poznámky komise a ostatních poslanců. Takže máte slovo. Merci, monsieur le président. Je vais essayer d'être brève. Já se budu snažit opravdu hovořit stručně. Je zapotřebí věnovat tomuto základnímu tématu hodně času a já chci ještě jednou poděkovat všem kolegům. Musím říci, eh, že tato diskuze pro mě znamenala mnoho bodů dalším úvahám a vidím, že v hlavních bodech eh, tyto body konvergují a myslím, že se nám podaří vypracovat zlepšený text a já doufám, že se bude ubírat tím správným směrem. k tomu, co říkali kolegové, protože eh, teď mm, bych nechtěla opakovat všechna ta jména, abychom to zrychlili. Ano, eh, balení, etikety, to je všechno zlepšit, eh, co se týče té kaskády uživatelské u léčiv, jak veterinárních, tak humánních, tak u veterinárních léčiv to musí být skutečně jen jako poslední možnost ohledně inovace a nových produktů, vádění na trh. Je zapotřebí zjistit, kde je problém, jedná se o ten čas, tak jak je stanovené Evropskou komisí. Možná bychom neměli jít tak daleko ohledně studií dopadů, eh, tak jako tam hovoří komise. Ale slyšela jsem, co říkají kolegové, možná tu nejsou úplně příbuzné názory, slyšel generik, Nejdříve si musí vytvořit dlouhodobou perspektivu a myslím, že ochrana inovací je také eh, tady v našem hledáčku. Co se týče eh, receptů, ano, tam si myslím, že budeme mít ten, podle článku 110 eh, ten vzor, vzorový recept, tam budou všechny ty eh, prvky, které mají být obsaženy na receptu eh, napsány v jasném seznamu. Potom eh, met, metafilaxe, profilaxe. Když kuře například je nemocné, potřebuje antibiotika, bohužel, a tak je zapotřebí pak léčit také okolní zvířata, aby se nekontaminovala. A tam je potíž, protože tady je zapotřebí mít předem jasnou eh, diagnózu, ukládat diagnózu před použitím eh, antibiotiky jako eh, povinnost. Stínový zpravodaj FDD Jedná se tu o průmysl, který samozřejmě eh, jedna ve svém zájmu a nemusí nutně mít ve svém zájmu i eh, zdraví eh, veřejnosti, ale samozřejmě, že my si přejeme tyto dvě věci skloubit. Zdraví veřejnosti, zdraví zvířat. Potřebujeme zdraví jak pro lidi, tak pro zvířata. Pokud mikrobiální rezistence a rezistence vůči antibiotikům Eh, takto eh, hrozí, tak musíme tlačit farmaceutický průmysl k tomu, aby hledali nové medicamenty. I kdyby to mělo znamenat, že využití nových antibiotik bude extrémně omezené a kontrolované. Potřebujeme mít inovace. Nezbytně tu není tedy spor mezi zdravím zvířat a lidí. Podívejme se například na včely. Musíme udělat všechno pro to, aby nám včely nezmizely. A naopak, aby se množily v Evropě, aby jich bylo stále více. Tam samozřejmě musíme jít ještě na další krok, je zapotřebí profesionalizovat včelařství. Concernant les producteurs euh, de miel, mais il y A pak je tu ještě další problém. Antibiotika využívá například k akvakultuře, když se do vody naházejí antibiotika, eh, která mají chránit ryby, tak to je skutečně eh, problém. A potom prodej po internetu. Já mám skutečně dobrou vůli být extrémně přísná. Antibiotika nebo léčiva která eh, jsou eh, prodávána s receptem nebo na recept, by měla být zakázána pro prodej na internetu. Protože je tak snadné si získat na nějaké webové stránce nekontrolované antibiotika, které navíc mohou být ještě padělaná a v tom je skutečné nebezpečí. Příliš se používají antibiotika a e, navíc se používají e, produkty, které nejsou kontrolované, které mohou být e, škodlivé. Já jsem slyšela Evropskou komisi, která uvádí, že tu bude v tom sporný bod s radou, ale my tady jsme kvůli zdraví lidí a já si myslím, že většina kolegů tady Eh, se na tom shodne, že opravdu musíme být velice přísní ohledně zdraví veřejnosti a že musíme věci zlepšit. Takže dál už opravdu hořit nebudu, pane předsedo. Chci všem poděkovat, opravdu si přeji eh, spolupráce se všemi stínovými zpravodaji, abychom dosáhli toho nejlepšího textu. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji. A nyní zpět k našemu programu. Text překladu 13. dubna na Envy o tom budeme hovořit 6. 7. května, pozměňovací návrhy do 15. června 4 odpoledne, 15. června ve 4 odpoledne lhuta pro pozměňovací návrhy. Hlasovat v Envy se bude 22. září až tedy poletní pauze a ještě pak se rozhodne, kdy se o tom bude hlasovat na plenárním zasedání.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 Opět nás čeká úvod od komise, od stínového zpravodaje, stínových zpravodajů. Protože nám prchá čas, my musíme toto ještě prodiskutovat, až máme další body, tak bych ráda, rád bych přijal určitá omezení pro řečnický čas. Žádám tedy komisi, aby schrnula své stanovisko v osmi minutách maximálně, aby zpravodaj omezil svůj výst, svůj vystoupení na pět, stínový zpravodaj na tři a pokud budou chtít promluvit nějací členové výboru, tak se prosím omezte na dvě minuty. Některé související otázky už možná byly prodiskutovány s předchozím bodem, takže vám všem děkuji a jsem přesvědčen, že se nám podaří dodržet náš program, abychom měli ještě čas na další bod. A nyní má slovo komise k této změně nařízení. Opět pan Rys má slovo. The floor is yours. Uh, thank you very much, sir. I will try to... Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. toto je eh, takový legislativní manévr, který musíme udělat, abychom mohli prezentovat toto nařízení jako samostatné nařízení. Za tím účelem bylo nutno odstranit veterinární ustanovení z nařízení, z nařízení 726 2004 a přesunout je do tohoto nového nařízení. na základě pravidel, která začala platit po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, pakliže se právní akt mění, má být lisabonizován. To znamená, pakliže se odkazuje na starou komitologii, musí se toto změnit e, společně s referencemi na staré akty v přenesené pravomoci. E, tady vidíte stávající strukturu regulací v této oblasti, přičemž počet ustanovení v kapitole 1, 2, 3, 4 to je tedy EMA A5 a v příloze navrhujeme změnit v novém nařízení. V podstatě navrhujeme škrtnutí kapitoly 3, protože centralizovaná procedura se eh, posouvá do regulace pro veterinární léčiva pak eh, tím pádem odstraníme i veškeré odkazy eh, na veterinární medicínu ve všech částech tohoto aktu, včetně příloh. Eh, několik příkladů pozmíníme například článek 59, aby se tam zrušila ten, zrušil ten odkaz na um, směrnici z roku 2001, článek 14 a e, povolování pro uvedení na trh se budou měnit na základě vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, přizpůsobení 10, 20, 87 novému systému komitologie a pozměnění článku 61 pro jmenování pro jmenovací postup členů eh, výboru pro medicínské produkty užívané v oblasti veteriny. To jsou, to jsou příklady změn, které zde budeme muset provést. Pak, když se podíváme na tu důležitou součást toho procesu přijímání um, ustanovení podle FIS, je to v stávajícím znění článek 50, z nařízení 626 2004 a potom také v nařízení eh, a směrnici, eh, které s tímto přísouvisí. Tady máte schéma, jakým způsobem rozhodujeme. V podstatě my navrhujeme a rada schvaluje řídící, eh, řídící panel a například v tom novém nařízení o farmakovigilanci, která se diskutovala v parlamentu v loni, jsme založili nová pravidla v nařízení 658 lomeno 2014. Takže jak se toto bude regulovat do budoucna, ta oblast poplatků? Ten návrh zahrnuje ustanovení o tom, že komise bude navrhovat a doplňovat systém poplatků prováděcími akty, přičemž ty prováděcí akty jsou pod kontrolou eh, členských států to je přístup, který jsou, je v souladu s rozhodnutím soudního dvora. Takže národní poplatky se tímto neregulují, to je kompetence členských států. A je zde pak celá řada ustanovení o tom, jak ty poplatky mají fungovat. My jsme přesvědčeni, že Tyto změny nám umožní připravit solidní, transparentní a čitelný návrh pro všechny uživatele systému. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A teď paní, pan zpravodaj, pan eh, Tanasisku, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Za prvé vnímám jako pozitivní odpojení těch povolení pro uvádění na trh veterinárních medicínských produktů od těch humánních eh, medicínských produktů, aby se zohlednily konkrétní, konkrétní potřeby veterinárního sektoru. Ovšem, a to je potřeba v textu zcela jasně říci, agentura si zachová stávající roli v oblasti autorizace a dohlížení nad eh, veterinárními produkty i v tom decentrálním procesu. Rovněž Jakékoliv nové úkoly, které dostane tato agentura podle nového nařízení o veterinární medicíně, musí být reflektovány anebo na ně musí být odkázováno i v revizi 726 lomeno 2004. Pak je zde několik aspektů, které se týkají rozpočtu eh, této agentury a zavedení poplatků, které budou splatné agentuře Například eh, komise ve svém návrhu nahrazuje článek 17, což je právní základ pro jakýkoliv akt týkající se poplatků vyplácených agentuře EMA. A zároveň víme, že komise připravuje revizi stávajícího nařízení Rady 297 95, což se týká všeobecného režimu poplatku pro agenturu EMA. Takže vzhledem k tomu, že ten nový článek 17 navrhuje prováděcí akt e, pro strukturu e, poplatků EMA, toto nemusí být již pozměňováno v nařízení Rady o poplatcích jako takových. Dále, role dohledu parlamentu je skutečně velmi omezená u prováděcího aktu. Ale já bych řekl, že i parlament by měl mít při stanovování poplatku pro tuto agenturu zásadní roli. Stejně jako tomu bylo v oblasti farmakovigilančních poplatků, které jsme řešili v nedávné minulosti. Takže chci se zeptat, eh, chci vás poprosit, abyste mi vyjasnili, proč jste vybrali zrovna tento právní nástroj v tom příslušném článku 17 a jakým způsobem si komise představuje revizi tohoto nařízení. Zvažujete nové nařízení o poplacích s plným zapojením rady i parlamentu? No, e, bez ohledu na to, e, to nařízení e, o tom všeobecném režimu poplatku musí být dočasným právním základem, dokud ten nový prováděcí akt nevstoupí v platnost, nebo dokud nevstoupí v platnost nové nařízení. A teprve poté může ten základní akt být zrušen. Komise musí jasně pojmenovat své záměry v této oblasti, a to i v stávajícím návrhu. Je potřeba zajistit, aby ta agentura najednou nečilila období, kdy nebude moci uvalovat poplatky. Dále komise musí ujistit parlament a agenturu, že zahájí přípravu eh, prováděcího aktu dost zavčasu, aby se vyhnula mezerám v právním základu, jakým a tato agentura čelila například v případě farmakovigilance v oblasti humánní medicíny. Podle stávajícího návrhu bude právním základem pro jakékoliv právní akty článek 70. Toto tedy bude pokrývat eh, poplatky vyplácené EMA jak pro oblast humánní, tak veterinární medicíny. Vzhledem k tomu, že volba počtu prováděcích aktů má přímý dopad na strukturu rozpočtu agentury a vzhledem k tomu, že by bylo záhodno mít pouze jednu společnou poplatkovou strukturu, rád bych požádal o dovysvětlení ze strany komise, proč se tato rozhodla míti jeden nebo dva různé prováděcí akty. A nakonec Všiml jsem si, že komise konkrétně říká, že ten nový prováděcí akt bude založen eh, na nákladech agentury v jednotlivých členských státech. To v principu vítám, ale komise musí pamatovat na specifika veterinárního sektoru v dané zemi a musí zajistit, že poplavky, poplatky budou dostupné pro veterinární průmysl, tak, aby se mohla podporovat dostupnost nových lékařských prostředků. Třeba by to zástupce komise mohlo komentovat. Děkuji. Děkuji vám a i za to, že jste dodržel časový limit. A teď mají slovo stínový zpravodajové nejprve EPP, paní Grostet. Oui, en réalité, je ne suis pas... No já opravdě řečeno nejsem stínová zpravodajka, ale mluvím za pana Siriu, který tu dnes nemůže být. Jak už vysvětlil eh, zpravodaj, eh, tento text souvisí s těmi veterárními léčivy. Je to velice technický text, který umožňuje právně změnu eh, legislativního aktu o veterinárních léčivech. Takže důležité je, abychom dbali na striktní souvislost mezi oběma texty, aby mezi nimi nebyly rozpory. Pan Siriu nekonstatoval problémy, které by se tu nějak objevily konkrétně, takže není zde tedy problém s tím, že bychom se mohli řídit stanoviskem eh, zpravodaje. Velice mu leží na srdci také otázka toho eh, výnosu Potom e, výměna e, textu v nařízení znamená, že zde bude dodatečná práce, e, pracovní zátěž pro agenturu, zejména co se týče toho centralizovaného postupu a to je zapotřebí kompenzovat nějakým přínosem, nějakým výnosem. A to je právě ono. To je ten bod, o kterém o kterém se hovořilo, teď jde o to, kdo a jak bude takto přispívat. Pan Sariu eh, zdůrazňoval několik prvků. Já se omlouvám, že musím sama odejít na jiné zasedání, ale myslím, že skutečně si můžeme říct tím, co říkal pan zpravodaj. Děkuji za ECR pan Pěcha. Děkuji vám. Eh, myslím, že většinou to už bylo řečeno eh, mými předřečníky, ale možná, že bych se zastavil u formálně právních záležitostí. Eh, konkrétně článek 53 odstavec první kde se eh, ustavuje delegace Evropské eh, unie ve smyslu delegování eh, pravomocí týkající se sběru dat. Je to otázka pouze technická, takže nevím, jestli je to správně, aby se to aby to byl delegovaný akt podle příslušného článku, ale spíše by to měl být eh, Eh, prováděcí delegovaný akt, takže takto. Eh, pokud se týče plateb, tak ty budou vzbuzovat velké eh, kontroverze sektor malých a středních podniků, což jsou vlastně ten farmaceutický farmaceutický sektor, to je typická velikost podniku a skutečně všechny ty platby jsou brženy na ně. Eh, hovoříme tady o decentralizaci a, a také o eh, jednodušeném postupu vzájemného eh, uznávání. Já si myslím, že zjednodušení tady na, na místě měly by to být postupy rigorózní, poněvadž jde o veřejné zdraví. Poněkud tady postrádám ale sankce. Jaké jsou tady tresty? Čili pokud tedy eh, se dostane do oběhu produkt, který eh, nebude v pořádku, takže jaké budou sankce, kdo je uvalí, kdo to ponese a tak dále. Ehm, dále je tady otázka homeopatických eh, prostředků pro zvířata. Já jsem lékař a podle mě tedy bychom se měli obírat o vědu, ne o homeopatii. Eh, čili to by tam nemělo být tom předpisem. Děkuji. A nyní za Alde paní Meissner. Děkuji vám. Ano, tak eh, bylo to řečeno mnoho, takže já se vejdu do tří minut i méně. Myslím, že je správně, že se pokoušíme nyní o zjednodušení eh, regulace a myslím, že je také důležité zejména u prováděcích předpisů eh, dát pozor, nakolik je to skutečně pouze technická záležitost, nebo jestli má také svůj politický aspekt. Eh, já myslím, že tomu bychom se ještě měli podrobněji věnovat eh, mezi stínovými zpravodaji. Čili já v této, v této chvíli mohu říci, že se těším na to, že se eh, dohodneme s ostatními a že eh, předložíme pozměňovací návrhy. Ano, já chápu, že komise eh, si to chce zjednodušit, ale skutečně je opravdu, jde opravdu o zdraví a o zdravou, o zdravé jídlo, zdravé potraviny. Děkuji za GUE paní Slečina Kilenen. Já eh, se o tom pobavím potom mezi stínovým zpravodají, teď tedy eh, se nemusím vyjadřovat. Ano, děkuji, nyní pan Hojsling za zelené. Ano, já se mohu připojit eh, k předřečníkům, jde o postup velmi technický a mm, je třeba se zamyslet nad tím, jestli máme dostatečný proces, eh, poněvadž eh, měli jsme tady eh, už s dřívějšími prováděcími předpisy své potíže. Pokud se týče poplatku, to nebude jednoduché a skutečně musíme se tady zabývat tím, aby třeba ty malé podniky nebyly znevýhodňovány. To bude ještě ožává debata. No a jinak já si myslím, že ty homeopatické prostředky bychom neměli žádným způsobem znevýhodňovat, ale měli bychom je přijmout jako rovnocené. Eh, tolik tedy. Děkuji. Děkuji vám a za EFDT Nikola Pedičí. Děkuji, pane předsedo. My samozřejmě budeme spolupracovat se spravodajem a stínovými spravodaji. I na tomto tématu také považujeme za velice technické. Eh, vyžaduje změnu nařízení ohledně eh, oddělení eh, produktů pro veterinární pří... oddělení veterinárních přípravků od humánních. A obecně souhlasíme s tím, aby aktiv delegované pravomoci Eh, umožňovaly takovouto věc, ale potom všem, co bylo vysloveno už za předchozí eh, rozpravy, si myslím, že nepotřebujeme nyní nic dodávat a pak společně se zpravodají, s tím zpravodají se dáme do práce. Um. Děkuji. Už tu nemáme další žádosti o slovo ze strany poslanců. Nikdo se dál nehlásí. Takže vrátíme slovo komisi. Rád bych opět požádal pana Rysa, aby nám mohl něco říci na závěr po těchto dotazech a komentářích z výboru. Děkuji. Děkuji zpravodaji, stinovým zpravodajům za jejich práci. Abych odpověděl na několik dotazů, to, co bylo zmíněno, musíme tyto texty číst společně tedy s tím hlavním návrhem, o, kterým se, o kterém se také hovořilo. Hovoří například o homeopaticích, sankcích a podobně. To všechno spolu souvisí. Co se týče otázek, které se zaměřují konkrétně na tento návrh, tak ty se týkaly nařízení VIS a teď se na ně pokusím zareagovat. Proč se komice rozhodla, že toto navrhne, tento text, eh, právě zde a v prováděcích eh, předpisech. Jedná se o rozhodnutí soudního dvora C 427 lomeno 12 ohledně toho, jak poplatky pro agentury by měly být regulovány. Konkrétně se jednalo o chemickou agenturu ECA Tehdy soudní dvůr v podstatě navrhl tento systém jako doporučení. A samozřejmě, že tu jsou ještě jiné možnosti, hovořili jsme o tom v souvislosti s farmakovigilancí. Pravda je, že pracujeme na nové struktuře, na změnách nařízení a je to poměrně složitá věc, protože musíme brát v úvahu také e, zájmy EMA, zájmy národních agentur. Jak vypadá situace ve spolupráci s agenturami, jaké jsou náklady, aby ten systém dobře fungoval, byl dobře nastavený, abychom e, e, toto skutečně vyřešili, protože ty poplatky za farmakovigilanci někdy byly obtížné. Hovořilo se o odhadovaných pravděpodobných cenách nebo nákladech. Takže chceme zajistit, aby tento návrh byl skutečně takový, že se na něm budeme schopni shodnout nejen tedy v komici, ale také s EMA a s národními eh, orgány. Samozřejmě, že bych to rádi měli hotové co nejdřív, ale bude to vyžadovat svůj čas a budeme se řídit také požadavkem parlamentu na vnější hodnocení tohoto návrhu. To je také součástí našeho harmonogramu. Ohledně toho, jak se může e, změnit e, situace s centralizací eh, této eh, registrace, aby nedocházelo k zablokování systému a musíme uvažovat samozřejmě o různých rozměrech trhu, o tom, jaký přínos toto může přinášet těm, kdo vyvíjejí léky. Takže tím vším se zabývat budeme. Bude-li zapotřebí nějakých vyjasnění ohledně přechodného režimu, tak samozřejmě měli bychom to vyjasnit, eh, abychom to všechno měli dobře vysvětlené a nedošlo k tomu, že v nějakém období nebude úprava vůbec žádná. A potom článek 50 a také 70 v tom současném Eh, znění, kde se zabývá tedy tou strukturou poplatku, to jsou věci, které budou eh, řešeny odděleně. Děkuji, tímto můžeme uzavřít eh, diskuzi a dám slovo panu zpravodaji Tmaseskovu. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisi za vyjasnění několika aspektů které by případně mohly eh, rozpoutat kontroverzní diskuzi, eh, kdyby nebyly patřičně objasněny. Co se týče politických eh, témat a technických témat, no k tomu bych rád poznamenal, já to chápu jako téma související se zdravím. Takže pro mne to je ta nejdůležitější věc a mohu vás ujistit, že se tímto tématem budu opravdu zabývat eh, na výsost seriózně. A ještě bych rád poděkoval komisi, rád bych poděkoval také kolegům, stínovým zpravodajům za jejich příspěvky a chci vás ujistit, že budu brát v úvahu veškeré aspekty, které byly zmíněny, abychom, jak doufám, sestavili tu nejlepší možnou zprávu. Děkuji vám. A nyní ještě lhuty. Pozměňovací návrhy do 15. června ve 12 hodin takže to je v poledne. 15. června v poledne lhůta pro pozměvací návrhy. Hlasovat ve výboru Envy se bude 22. září a hlasování na plenárním zasedání ještě nebylo rozhodnuto. Děkuji vám za příspěvky do této diskuze. Pokročíme dál k dalšímu poslednímu bodu na pořadu jednání, což je stanovisko Envy o Evropském fondu pro strategické investice neboli mm, k Junckerovu plánu. A chci požádat paní navrhovatelku Miriam Dali, aby eh, uvedla toto téma a následně promluví stínový eh, zpravodajové. Děkuji. Paní Dali, prosím. Let me start off by... Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že řeknu, že na plénu v Ekonu, rozpoč... Eh, výboru pro rozpočet a ve výboru pro průmysl jsme již poměrně živě debatovali o tomto velmi zvláštním a důležitém eh, dosie, tedy o tom fondu EFSI Junkrově plánu. Evropský parlament jej dostal teprve před několika týdny. Hlavní myšlenka tohoto investičního plánu je katalyzovat soukromé investice jakožto, jakožto mocný nástroj, který může pomoci Evropské unii reformovat ekonomiku a zajistit sociální a teritoriální soudržnost napříč EU. Já jsem přesvědčena, že přechod k udržitelnému, efektivnímu a Eh, nízkouhlíkovému hospodářství je významným cílem pro další rozvoj Evropy. Před eh, vypracováním návrhu stanoviska Envy jsme uspořádali schůzi stínových zpravodajů, abychom do, stanoviska jako takového zakomponovali co nejvíce myšlenek jednotlivých politických frakcí a já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich komentáře. Zdůrazním sedm hlavních oblastí, které jsou z hlediska envy zvlášť důležité. Za prvé, je nutno zajistit, aby Evropská investiční banka prioritizovala a podporovala udržitelné projekty a aby zdůrazňovala obnovitelné a lokální zdroje energie a energetickou účinnost v souladu s cíly pro udržitelný rozvoj a v souladu se strategií EU 2020 a energetickým balíčkem pro rok 2030. Číslo dvě. Prostřednictvím stanoviska chceme dále vyjasnit seznam pozitivních kritérií pro výběr projektů. Na základě toho pak e, bude provedena prioritizace investic e, na e, základě kritérií udržitelné dopravy, udržitelné mobility, užívání alternativních paliv, strukturalizace energetické sítě, inteligentní elektroměry a tak dále a e, expanze obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a zvýrazněná podpora projektu energetické účinnosti, zejména v oblasti například rekonstrukce budov. Číslo 3. FC musí investovat do konkrétních projektů, projektů, které podporují cirkulární ekonomiku a cíle redukce odpadů a do projektů, které podporují udržitelnou a trvalou mobilitu a tranzice eh, v rámci trhu práce. FC musí investovat rovněž eh, do inovací, výzkumu a vývoje. Takovéto investice musí nabízet zaměřenější pomoc pro například vývoj nových obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkovou energii a například také pro technologie, které jsou stále ve, fáz, ve fázi vývoje. Je potřeba rovněž investovat do nových efektivních léčiv. Veškerá léčiva, která budou součástí Evropské investiční strategie za použití veřejných zdrojů eh, podle stanoviska Envy, musí podléhat důkladným socioenvironmentálně hospodářským studiím dopadu a musí být v souladu s našimi klimatickými, energetickými a dalšími cíly. Další důležitý aspekt je zajistit plnou transparentnost a odpovědnost za tyto projekty a to je potřeba zajistit i při dalším rozvoji investiční politiky, pokyny pro ní a v rámci výběru projektu. No a nakonec eh, já zastávám ten názor, že bychom se dále měli pokusit vyhnout tomu, že by tento fond se zaměřoval pouze na finanční aspekty, protože ten finanční aspekt, byť je jedním z aspektů těch vybraných projektů, je to jenom jeden z mnoha. Já zastupuji multidisciplinární přístup, a ten musí sledovat i, ten výběrový, i ta výběrová komise. Je potřeba, aby ta komise zohledňovala a podporovala celou řadu projektů napříč celým spektrem. To je tedy přehled hlavních bodů, které to stanovisko formuluje. Jsem přesvědčena, že návrh EFSI nám poskytuje dostatečnou příležitost, abychom zavedli do systému tak potřebné strukturální reformy, které nám pomohou posunout naše hospodářství směrem za udržitelností a dlouhodobým efektivním plánováním. Doufejme, že se jsme schopni zaměřit skutečně na ty aspekty, které eh, fondu EFSI pomohou změnit naši ekonomiku a vytvářet nová pracovní místa. Toto je stanovisko výboru Envy. Jak jsem řekla na začátku, jsem rovněž v kontaktu s eh, výborem Econ a výborem ITRE, abychom zajistili, že stanovisko Envy do co největší možné míry bude pak také začleněno do, toho, do té závěrečné zprávy o fondu EFSI. Je samozřejmě potřeba zajistit udržitelný vývoj efektivitu užívání zdrojů, pakliže skutečně chceme podpořit naše hospodářství a tvořit nová pracovní místa. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Dali. A teď tedy stínoví zpravodajové jako první za EPP, pan eh, Kiseke. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji, na, eh, děkuji také paní Dalí za vypracování stanoviska, které je velmi vyvážené a které podporuji v mnoha oblastech. Mám jenom pár stručných poznámek. V principu podporuji investice, tak jak o nich hovoří komise, i použití prostředků z nástroje pro propojení Evropy i programu Horizon 2020. To je velmi kritická věc Výzkumný program Horizon 2020 eh, je dnes již zavedeným programem výzkumu pro Evropu, který bychom však neměli nějak významně oslabovat krátkodobým přesouváním zdrojů. Musíme také zohlednit, že zde máme určité projekty eh, z nástroje pro propojení Evropy, které nedostávají soukromou podporu. A pakliže prostředky z těchto projektů chceme přesunout do něčeho jiného, musíme zajistit, že ty prostředky budou použity jaksi k původnímu účelu. Prostředky musí být použity tam, kde investice zajistí dostatečný pákový efekt a kde budou přispívat k dlouhodobé udržitelnosti dalšího vývoje. Mnoho z vašich návrhů již tyto cíle podporuje a proto si zaslouží i naši podporu, ale přesto podám několik pozměňovacích návrhů. Například v oblasti inovativních zdravotnických služeb vnímám velký prostor pro zlepšení. EFSI musí podporovat projekty, které budou přispívat také veřejnému zdraví a veřejnému blahobytu. A myslím si, že v těchto oblastech by mohla alespoň v některých jejich částech Evropa do budoucna hrát vedoucí roli, například elektronické aplikace jako eHealth nebo mHealth. Kromě toho je důležité vytvořit e, přátelské prostředí pro investice v Evropě, zejména s ohledem na malé a středně velké podniky, což jsou nositelé růstu v Evropě. Není možné vytvářet pro ně dodatečné byrokratické struktury. Z tohoto důvodu nepodpořím návrh 8, protože EFSC nesmí vytvářet dodatečné byrokratické, byrokratické zátěže, protože ty by jedině podporovali jeho záměr podporovat investice a růst v Evropě. Není možné vytvářet novou byrokracii, zavádět nové kvóty na sociální, environmentální nebo buhví jaké jiné experty te, ta výběrová komise musí být složena hlavně z odborníků na financování. Pak, když budeme postupovat takto, jsem přesvědčen, že fond EFSI půjde správným směrem a jsem přesvědčen, že i spolu s paní navrhovatelkou na této správné cestě jsme již nyní. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za ECR paní Swinburne. Děkuji vám. Hovořím dnes jménem paní Gerling, stínové zpravodajky, která se omlouvá, ale přečtu vám některé její poznámky. Cílem fondu EFSI je využívat pákový efekt na soukromých investicích a podporovat konkurenceschopnost a tím pádem dosahovat dlouhodobého růstu a tvorby pracovních míst. Priorita eh, pro výběr projektu tím pádem musí být životaschopnost projektu jako takového na základě investičních kritérií. Je potřeba zajistit, aby právě ty projekty, které s největší pravděpodobností splní cíle fondu a které co nejlépe pákově využijí soukromé investice, budou ty, které budou vybrány. Proto je naprosto zásadní, abychom měli eh, to portfolio možných projektů co nejširší a abychom je vybírali podle zásluh. Eh, paní Gerling eh, si dělá trošku obavy o změny k článku 5, tedy využívání e, záruk na omezení počtu projektů tím, že se zavedou dodatečná kritéria, která ty projekty budou muset splnit. Ehm, jedná se zejména o hospodářský nástroj a pak, když sem zavedeme příliš mnoho environmentálních eh, kategorií, snížíme počet investorů, kteří budou ochotni participovat. Dále ECR si dělá starosti o návrh paní navrhovatelky tím, že se mají eh, do, toho výběr, do té výběrové komise zahrnout i odborníci na environmentální otázky a na sociální otázky. Ovšem ta výběrová komise nesmí být nějak um, nikomu stranit, nesmí být zaujatá. Je potřeba, aby se řídila kritérii podle článku 5. Není nutné předpokládat, že Inkluze environmentálních a sociálních odborníků nějakým způsobem práci výběrové komise zlepší. Nakonec eh, paní Gerling s politováním konstatuje, že paní eh, navrhovatelka vůbec neřeší otázku eh, financování EFSI. Hovoří se o 2,7 miliardách z horizontu 2020 na podporu investic do širší ekonomiky, bez ohledu na to, že významná část programu 2020 financuje základní výzkum, který je závislý pouze na veřejném financování a není způsobilý pro financování CFSI. EFSI může do budoucna znamenat obrovské environmentální přínosy, nicméně my tyto přínosy eliminujeme tím, že omezujeme výzkum v této oblasti. A proto se chceme zajistit, aby jakékoliv redukce v rozpočtu Horizontu 2020 bude reflektovat eh, důležitost základního výzkumu do budoucna. Proto navrhujeme, aby pokud už se z horizontu 2020 musí brát nějaké peníze, aby se brali e, z té části horizontu 2020, která má financovat veřejné projekty, které, e, které přitahují podobné investory, jako má přitahovat program EFSI. Děkuji vám. Tak, jiné stínové zpravodaje vidím, nevidím, vidím. Aha, a další jsou zelení. Stínovým zpravodajem jsem já, takže teď si nasadím klobouček stínového zpravodaje a budu rovnou pokračovat. E, Zaprvé bych chtěl poděkovat za detailní práci a dobrou spolupráci e, paní navrhovatelce, paní Dalí. A velmi rád konstatuji, že návrh stanoviska Envy od paní Dali jasným způsobem odkazuje na klimatickou energetickou politiku EU, dlouhodobé cíle, energetická a zdrojová účinnost a související cíle, to je, myslím, naprosto zásadní a nesmí to v tom stanovisku chybět. A rád bych zdůraznil, že Veškeré investice v programu EFSI musí přispívat udržitelnému rozvoji a ozeleňování naší ekonomiky. A proto je potřeba na toto trošku přitlačit a zajistit, aby EFSC nepodporoval environmentálně škodlivé projekty. Co se týká eh, konkrétních projektů, opakuji, že je potřeba, aby rozhodnutí týkající se EFSC probíhala transparentně a při plné odpovědnosti, protože s tím občas míváme problémy, například co se týče eh, Evropské strategie pro energetickou bezpečnost a nebo co se týká eh, projektu v zájmu společenství. Zde zejména tu transparentnost a zodpovědnost při rozhodovacím procesu moc nevidíme v těch jednotlivých fázích projektu a i co se týká výběru projektu na ten konkrétní seznam. V případě fondu EFSI chceme skutečně kompletně transparentní a plně zodpovědnostní systém. Kontrola rizik je také důležitá, řízení rizik. Víme, že EFSC podlehá záruce EIF a EIB což znamená, že vysoce rizikové projekty by mohly být, být také implementovány při přihlednutí k této záruce. Nicméně je potřeba konstatovat, že rizika pro soukromé investice se tím pádem přesunou na evropské instituce a daňové poplatníky. Myslím si proto, že bychom měli zajistit, že pouze skutečně udržitelné projekty, byť třeba s vyšším rizikem, budou pod eh, zastřešením EFSC eh, e prováděny. A proto je potřeba zavést do procesu výběru i sadu kritérií o udržitelnosti. Bez toho nebude možné ověřit, zda daný projekt je nebo není udržitelný. Je potřeba, abychom se vyhnuli negativním efektům konkrétních projektů, na e, jiné oblasti a proto je potřeba zavést i dostatečný benchmarking. Co se týká strategických investičních projektů v oblasti energetiky, stanovisko, e, stanovisko zmiňuje e, chytrou, zelenou a strategii a strategii pro jaksi ukládání elektrické energie což e, je něco, co je jistě potřeba podpořit. Je také potřeba podpořit navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém portfoliu a zvyšování účinnosti obecně. Projekty je potřeba monitorovat z hlediska jejich dopadů na biodiverzitu a ekosystémy. To je něco, co je velmi často jaksi mimo naše zorné pole, ale všichni víme, že Evropská strategie pro biodiverzitu jasně neplní své cíle a proto je potřeba ji trošičku podpořit. No a jako poslední bod bych rád navrhl, že bychom na ten seznam pod článk, u článku 5 zahrnuli ještě udržitelné eh, projekty eh, vodohospodářské, protože udržitelné vodohospodářství je pro budoucnost Evropy naprosto zásadní. A proto bych ty vodohospodářské projekty na tom seznamu také rád viděl. No a samozřejmě se těším na eh, další spolupráci s paní navrhovatelkou a dalšími stínovými zpravodaji. A teď jdeme na EFDD. Eleonora Evi má slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegyně Dali za tento návrh. Na úvod bych ráda řekla, že se musíme zabývat nedostatkem investic. To se týká i návrhu na řízení. Podle našeho názoru je to způsobeno také politikami úspor, v um, politice rozpočtu, kde členské státy v posledních letech se museli těmito pravidly řídit, těmito politikami řídit, což navýšilo nejistotu. Takže je zapotřebí zrušit tyto úsporné politiky a zaměřit se na nový investiční plán. Tento nový plán navržený komisí samozřejmě pak poskytne eh, vhodné podmínky pro eh, to, aby jednotlivé investice měly patřičné e, zdroje, ačkoliv jsou možná za rizikové, ale úplně nám chybí e, nástroje, které by zaručovaly oddělení e, ekonomického znovu nastartování a ekologických dopadů. My jsme se zabývali ekonomickou krizí, žádali jsme také, aby se tím zabývala komise, tou cirkulární ekonomikou, aby se zabývala nutně, tedy potřebujeme jednat. Nadešel ten okamžik, kdy je zapotřebí jednat. Ohledně zelené ekonomiky musíme říct, že právě tyto projekty jsou rizikovější a proto musí být součástí eh, těch eh, projektů, které mohou být financovány z tohoto fondu. Nejedná se tu jen o e, aspekt sociální či aspekt životního prostředí. Musíme také zvažovat také, jaké další výhody budou mít, nejen tedy například ohled životního prostředí nebo ohled sociální. E, co se týče e, rozvoje, musíme dávat význam také zhodnocení území, abychom předcházeli například suchům, abychom čelili Eh, klimatickým změnám, protože právě tyto aspekty bývají ignorovány eh, v různých eh, projektech, které se odehrávají v Evropské unii. Neměli bychom tedy uvažovat jen o investicích, které se týkají jen těch projektů, které mají především nějaký ekologický dopad, jako například emise CO2. Co se týče organizace nebo uspořádání řídících orgánů, považujeme za zbytečné ještě vyrábět nějaký výbor na technické řízení a měli bychom využívat tedy prostředky z EIB a nevytvářet další nějaké struktury. Také jsme přesvědčeni, že zapotřebí stanovit takové procesy, aby ten výběrový postup, eh, celá, celé to sledování až po eh, Zhodnocení výsledků umožňovalo účast eh, transparentní ze strany občanů a eh, případně organizací, které nesou kolektivní zájmy. No a ty podniky, o kterých se hovoří v textu, které by také měly tedy prospěch z tohoto financování, tak eh, tam se hovoří, že by měly být maximálně 3 tisíce podni- zaměstnanců. Ale my přitom víme, že naším cílem má být zaměřit se na malé a střední podniky. Takže i tam my navrhneme pozměňovací návrh, abychom snížili ten limit pro zaměstnance. Tři tisíce nám připadá opravdu příliš pro malé a střední podniky. A ty e, podle definice EU mají 250 zaměstnanců na nejvýš. Děkuji. Děkuji. Byl jsem informován, že stínový Spravodaj Alde je sobem paní Petr, prosím. Ano. Kolega se omlouvá. Jenom jsem chtěla poznamenat, že souhlasím, že podporujeme mm, práci zpravodaje a zpravodajky a ráda bych dodala jen pár dalších prvků. Skupina ALDE je pro hledání alternativních zdrojů V podstatě tím hlavním zdrojem má být eh, mm, to, co eh, jako přebytek eh, v rozpočtu a my ten systém budeme chtít změnit. To znamená, že bychom pak neměli v tomto, tímto způsobem ty prostředky dostupné. Tyto finanční prostředky, zejména v horizontu 2020, bychom ale potřebovali a považujeme za, za nesmírně důležitou příležitost pro EU, to, abychom zajistili, že Evropská unie si uchová vrcholné postavení ve výzkumu a inovacích po celém světě. Všichni musíme e, chválit úmysl za vytvořením toho, který stojí za vytvořením tohoto fondu, tedy Eh, rozproudit ekonomiku a eh, pracovní místa. Nemůžeme ale hádat z křišťálové koule a musíme eh, se zařídit tak, aby ten horizont 2020 umožňoval výzkum podle priorit, které jsme si stanovili v CF a Horizontu 2020. To všechno musí být udržitelné a ohleduplné vůči životnímu prostředí. To platí pro všechny vynaložené prostředky. A tyto prostředky by také měly být, jak už bylo poznamenáno, věnovány malým a středním podnikům. Nic není eh, nic není horší než to, že když peníze E, zůstanou v nějakém projektu, který potom někde visí e, na věky. My nechceme, aby se ztrácely veřejné finanční prostředky nebo aby se mísily se soukromými e, prostředky. Nicméně děkuji vám všem za spolupráci, za práci, kterou jste odvedli. Ráda vyjadřuji tedy příspěvek kolegy. A nyní promluví poslanci, jako první pan Balás. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl uvítat práci paní zpravodajky Miriam Deli a zejména obecnou vyváženost toho textu. Já jsem si přál promluvit, abych odpověděl konkrétně stínovým zpravodajům z EPP a myslím, že taky z ECR ohledně pochybností, které mají ohledně složení a rozšíření eh, expertních znalostí. hovoříme, eh, nebo proč máme hovořit eh, s odborníky na sociální nebo ekologické záležitosti. A to proto, abychom předešli následné zbytečné byrokratizaci. Eh, samozřejmě, že určitá úroveň administrativy už zde existuje, neměli bychom stigmatizovat eh, odborníky na sociální nebo ekologické eh, záležitosti a neměli bychom tvrdit, že oni jsou byrokrati, zatímco jiní ne. Chceme, aby investice byly vynaloženy správně a někdy se ale stává, že investice bývají využity úplně mimo cíl, na který původně byly určeny. My eh, potřebujeme například zajistit eh, vzdělávání a školení pracovníků. A eh, to proto, aby projekt přispíval k průmyslové ekologii a aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Tak proto bych vás chtěl vybídnout, abyste o tom přemýšleli, abychom znovu nechybovali jako v minulosti. Není to tedy jen otázka ekonomiky a financí. Úplně souhlasím eh, na druhé straně s tím, že dnes musíme například eh, bránit Horizon 2020 jako stabilní program. Já si vůbec nemyslím, že by paní Deli si dnes přála eh, v tomto fondu garantovat nějakou úroveň investic EFSI. A Evropský parlament musí bojovat sjednoceně v těchto tématech. Já jsem přiložil několik pozměňovacích návrhů, to jsou věci týkající se úvodních ustanoveních. Eh, já tam hovořím globálně o projektu EFSI, a to proto, abychom si jen eh, neblahopřáli, jak máme výbornou makroekonomickou eh, politiku, protože kdyby to tak bylo, tak bychom dnes nemuseli řešit tento plán. Děkuji. Děkuji jako další. Paní Herpierik. <clears throat> Dank u wel. Voorzitter, ik, eh, ik wil zeggen, als ik in Nederland hierover... Děkuji, pane předsedo. Eh, když eh, bych o tom mluvila v Nizozemí, tak lidé byli prostě nadšení, prostě Eh, kam můžu dát ten projekt, kam je můžu podat, kde se to celé eh, děje. Tam eh, ta chuť k účasti je velká, ale musím se přidat k předřečníkovi. Ty peníze musí skončit v rukou lidí a malých podnikatelů, ne v nadnárodních společnostech. Ke konkrétním otázkám. Kdy tedy chceme začít s digitální agendou? Jak to vypadá s eh, veřejným zdravím? Eh, také třeba zdravotnické služby na eh, venkově, nebo i sedlák chce být připojený k internetu. To všechno patří k tomu. Takže to skutečně třeba prosadit tak, aby to fungovalo. Druhý bod, když hovoříme o průmyslových projektech, hovoříme většinou o velkých projektech. Ale eh, třeba jsou i malé věci, dejme tomu eh, bydlení, které je energeticky neutrální. No, to, je, to jsou prostě, řekněme, stovky tisíce eh, eur a za pomocí řemeslníka, řemeslníka to prostě může začít fungovat. Děkuji, pan Balco ještě. Děkuji. Paní zpravodajka ve druhé části zprávy eh, zařadila eh, některé posměvací návrhy. Já eh, si myslím, že tedy od toho fondu očekáváme příliš mnoho. Já jsem v této otázce poněkud skeptičtější a mám také otázky. Jednak jde o tu sumu, Evropská unie hovoří o 1,20 eh, miliardách a o tom, že eh, by tady byl pákový efekt Eh, s koeficientem 15, no to jsou přímo biblické rozměry. Tam taky se Ježíšovi podařilo lámat chleba a znásobit jeho množství. Jak lze eh, přimět privátní investory k tomu, aby skutečně vydali své peníze? Samozřejmě pro privátní eh, investory je důležité to, že eh, za eh, za jejich, za jejich investice budou rušit státy. My tedy v Maďarsku máme velmi negativní zkušenosti s projekty typu PPP. Ano, hovořil jsem tady o tom, že je to všechno vysoce rizikové a e, nelze připustit, aby to nakonec skončilo na bedrech daňových poplatníků. A ještě poslední otázka. I paní zpravodajka říká, že v těch strategických cílech je na prvním místě e, tvorba pracovních míst. Většina pracovních míst v Evropské unii je v malých a středních podnicích, je to celkem 75 Dokonce i Evropská komise říká, že je třeba, aby malé a střední podniky stály v první řadě. Ale v textu, pokud se hovoří o EIB, tak je tady řečeno, že podpora financování má v prvé řadě jít malým a středním podnikům, ale hned na to navazuje věta, že je třeba podporovat také podniky se zaměstnanci eh, až do tří tisíc, tedy až do tří tisíc zaměstnanců. Ale přitom tedy v Evropské unii platí snad, že malý a střední podnik je ten, který má do 250 zaměstnanců. Děkuji a nyní tedy eh, komise eh, paní Marina Mansen z DG Equin, kdyby se mohla vyjádřit k tomu, co jste pronesli poslanci. Eh, the positions of the shadows. Ms. Madsen? Yeah. Thank you. Děkuji vám. Chtěl bych eh, jenom stručně říci, že eh, vítáme za komisi angažma vašeho výboru v otázce FC a také děkujeme za rychlost, s jakou tato projednáváte. Evropský eh, parlament zjevně toto, používá, toto považuje za velmi důležité téma a Komise je tedy potěšena tím, kolik výborů parlamentu se toto tematikou zabývá. Někteří z vás jste hovořili o rozpočtu. K tomu musím říci, že eh, ty články 18 a 19 Eh, o který, kterými se zabývaly některé výbory a předložili návrhy. Ehm, my totiž máme tady velmi přísná rozpočtová pravidla a ty návrhy eh, způsobují určité obavy. My určitě eh, chceme, aby ty prostředky byly stanovené tak, aby byly spolehlivé, předvídatelné a tedy se započtením toho pákového efektu. Eh, prostě ty financování musí být, nám musí být eh, naplněna penězi. Eh, ten prostředky z horizontu 2020 se nestrácejí, ty prostě budou investovány a vrátí se. Komise je přesvědčená, že EFSI umožní investice do výzkumu a infrastruktury a budou se určité závazky eh, realokovat z horizontu právě do EFSI a to eh, eh, zajistí lepší pákový efekt a tedy lepší efekt než v horizontu 2020. Eh, pak jste hovořilo o adicionalitě, což je tady důležitý eh, základový kámen eh, tohoto návrhu komise. Pokud má někdo dostatečné prostředky z veřejné nebo, nebo i ty soukromé, tak samozřejmě už nebude moc žádat o financování z EFSI. Investiční výbor je pilířem eh, tohoto návrhu a jde nám o nalezení toho nejlepšího způsobu investování a také návratnosti. Proto tento výbor musí být nezávislý a je třeba přilákat eh, soukromé investory. Eh, musí být tento výbor apolitický a to znamená, že Eh, ani Evropský parlament, ani komise s ním nesmí být žádným způsobem asociováni. Investiční výbor bude sestaven z nezávislých expertů, eh, kteří eh, budou vydávat instrukce a pokyny. Klíčové je, aby vše bylo pružné a také jasné Eh, ta pravidla musí být eh, jednoduše používatelná. Eh, komise nemá žádnou alokaci podle odvětví nebo podle geografických kritérií. Parlament bude dostávat pravidelné zprávy, určitě tedy to budou výroční zprávy, přezkum v poločase a tak dále. To znamená, tím chceme zajistit, že budou sledována ta kritéria a jejich plnění. Pokud se týče posouzení dopadů, k tomu bych chtěla jenom stručně říci, že některé projekty eh, eh, financované z EFSI budou opravdu projekty malé a proto eh, bychom měli dbát na to, aby tomu bylo přizpůsobeno takové to posuzování, aby to prostě ty malé projekty nezardousilo. My určitě budeme eh, pracovat úzce i s vámi, tak jako s jinými výbory a eh, určitě se tady těšíme na závěrečné stanovisko a také na závěrečnou zprávu Evropského parlamentu. Děkuji. A nyní ještě na závěr eh, paní zpravodajka. Děkuji. Eh, pár eh, poznámek. Děkuji stínovým zpravodajům a všem kolegům, protože zdá se, že se v podstatě v těch hlavních a důležitých věcech pro Envy shodujeme, i když je tady pár problémů. Nejdříve tedy ty prahové hodnoty pro to, aby mohly být Eh, firmy eh, začleněny. Eh, já myslím, že ano, že toto je důležitá otázka, kterou se zabývají také v Ekonu a je to součást jejich zprávy. Další věc, která se týká pozitivních kritérií. Otázka je, jestliže Envy Eh, nebude tlačit na prosazování eh, trvalých držitelných projektů, tak kdo to jiný za nás udělá? Čili my bychom měli být eh, výborem, který si toto vezme na, na zodpovědnost a já tedy věřím, že ekonomika a životní prostředí skutečně mohou jít ruku v ruce a já si myslím, Eh, že eh, důraz na zaměstnanost a ekologii nemusí nutně odhánět investory. My prostě můžeme dále eh, prosazovat zelenější ekonomiku a skutečně to může fungovat ruku v ruce. Další věc, která tady dneska zazněla, v podstatě to bylo prohlášení, kde se říká, že zpravodajka zřejmě chce eh, vyjmout 2,7 milionů z horizontu 2020 a Já musím říct, že na tom to vůbec nic není. Pokud se týče financí eh, z horizontu a z Connecting Facility, eh, tak skutečně část spadá do kompetence ITRE a ITRE prohlašuje, že Eh, příspěvek unijního rozpočtu by měl být postupně autorizován eh, příslušnými orgány a to postupně až do roku 2020, eh, včetně tady by se měly používat mechanismy flexibility spíše než Horizon 2020 a CF. Čili já bych chtěla, aby se parlament sjednotil do jedné fronty, tak aby EFSI eh, skutečně fungoval. A ještě jedna věc. Investiční výbor, hm, eh, myslím, že by měl být eh, rozmanitější, ne jen složený z finančních expertů, protože projekty, které byly dosud financovány, tak eh, eh, bohužel to vedlo k tomu, kde se právě teď nacházíme. Čili eh, ta homo, homogenita v tom výboru by nemusela být zrovna dobrá. A na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem stílovým zpravodajům. Těším se na další spolupráci, protože cílem je stanovisko, které bude jasné, silné a e, bude jasně dávat na e, jeho, jaká je naše pozice a bude zapracována do návrhu EFSI. Ano, děkuji vám. A nyní ještě e, další termíny. Termín pro pozměňovací návrhy je 23. březen 18 hodin příští týden tedy. Hlasování v Envy proběhne 14. dubna. Možná to bude úplně první eh, bod na programu hned v 9 hodin ráno. Hlasování v Ekonu a v rozpočtovém výboru eh, proběhne 20. dubna a na plénum eh, to ještě termín nebyl stanoven. A tím eh, jsme se dostali na konec našeho programu. Příští zasedání se bude odhrávat 26. března v Bruselu a potom 3. a 31. 31. března opět v Bruselu. Děkuji vám za účast, děkuji vám za spolupráci, přeji vám pěkný den.